Good morning, friends. We start... Dobré ráno, začneme, přátelé. Návrh programu lze asi přijmout s následující změnou. Bod 5 bude, nás, bude před bodem 3 a důvod je, že tady máme hosta dnes, paní Jumi Renstem, která je předsedkyní Komisí pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu výboru regionu. A poněvadž tady my na výboru často diskutujeme o regionálních aspektech, proto je třeba, abychom měli možnost s ní hovořit a dát jí proto slovo co nejdřív. Tlumočení, všechny jazyky jsou k dispozici, kromě maltštiny, chorvatštiny a velštiny. A krátký feedback eh, z delegace, eh, eh, která se týká Eurofondu 18. až 19. června. Takže tato delegace našeho výboru navštívila nadaci a sekretariát vypracoval k tomu takový materiál, který schrnuje výsledky této návštěvy, což bylo připojeno v dokumentaci. Také vám chci připomenout, že máme, dnes nás čeká veřejné, eh, veřejné eh, slyšení vrátit pracovní místa zpět do, do Evropy. To bude odpoledne a zde byly silné hlasy, aby eh, eh, chom toto uspořádali, tak prosím na vás apeluji, aby nás tady, bylo dostate, aby nás tady byl dostatečný počet. A tímto dám slovo paní Jomi Rensten. Zaprvé vám chci poděkovat, eh, poněvadž já jsem mm, navštívila váš výbor, tedy výbor regionu včera a diskutovala jsem s panem Nikolasem Schmidtem, který zastupuje lucemburské předsednictví a byli tam i zástupci odborů, eh, <laughs> tedy i průmyslu, podniků a byla to velice živá diskuze a určitě velice plodná. Tak, s tímto úvodem, prosím, paní které máte slovo. Můžete mluvit mateřštinou. Tak så mi för att jag hit. Děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali. Děkuji rovněž za dobrou spolupráci mezi výborem regionu a tímto výborem Evropského parlamentu. Junkerova komise v únoru zahájila svůj mandát, byli jmenováni noví komisaři, je nový předseda komise a bylo e, učiněno nové roz, rozdělení portfolií. Komise pro kulturu, sociální a zaměstnanost se nyní na výboru regionu jmenuje CEDEC, e změnila se teda struktura. Změnila se tedy struktura odborných komisí na výboru regionu. Já budu předseda tomuto výboru v příštích letech a navzdory změnám, které byly provedeny, výbor regionu Již nyní má velmi dobrou spolupráci s výborem pro zaměstnanost Evropského parlamentu. Spravodajové a stínoví spravodajové velmi dobře kooperují, například eh, měli dobrou spolupráci pro téma strategický rámec pro pracovní prostředí, dále so, role sociální ekonomiky, iniciativa pro zaměstnanost, Evropské fórum pro nehlášenou práci. I zde je velmi dobrá spolupráce, kde byla snaha o vytvoření kritérií. Náš eh, Výbor kládá velký důraz na zaměstnanost a sociální politiku, stejně tak jako Evropský parlament. Přejeme si všichni, aby byly implementovány cíle strategie Evropa 2020, chceme řešit důsledky hospodářské krize a chceme propojit sociální politiku a hospodářsko-politické zaměření Evropské unie. Včera jsem mohla u nás na odborné komisi výboru regionu přivítat zástupce členy vašeho výboru a oni eh, mne informovali o tom, že momentálně vypracováváte stanovisko z vlastní iniciativy o tématu sociálního dumpingu. To mne velmi zajímá a velmi rádi bychom přispěli k vypracování tohoto stanoviska. Myslím si, že takováto spolupráce bude vždy ku prospěchu našich obou institucí. Výbor regionu by rád eh, viděl v Evropském parlamentu spojence. Naše funkce je poradní. My zajišťujeme, aby orgány místní a regionální zprávy eh, mohli být zapojeni do evropské práce. Náš úkol je důležitý, neboť eh, Eh, legislativní předpisy se implementují a provádějí právě na úrovni regionální a místní. Proto je spolupráce s regiony tak důležitá. V opačném případě by právní předpisy, které jsou přijaty, neměly ten žádoucí výsledek. Eh, v posledních letech lidé v regionech jsou tím dál tím skeptičtější vůči evropskému projektu. Naše role je proto velice důležitá. My Musíme mít zde na evropské úrovni dobré vztahy s evropskými institucemi. Je třeba, abychom si je vybudovali. A pak musíme zprostředkovávat roli Evropské unie přímo na místě, v našich regionech, lidem, aby lidé chápali, Eh, evropský projekt a na druhé straně se musíme zajistit, aby realita přímo na místě v regionech a měst potom eh, nalezla své echo i zde v Bruselu, aby Brusel měl přehled o tom, co se děje. Čím lépe budeme spolupracovat, tím spíše se nám podaří legislativu a právní předpisy Evropské unie přizpůsobit eh, potřebám místní a regionální úrovně, což povede k přidané hodnotě pro občany. V oběma našich institucích eh, již eh, je mnoho nápadů, jak řešit situaci, bylo přijato i mnoho zpráv a stanovisek z vlastní iniciativy, ale myslím si, že nyní je na řadě komise. I komise musí být iniciativní právě v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Junckerova komise klade velký důraz na základní právo komise, právo iniciativy. Musíme tedy komisi sledovat a vyvíjet na ní nátlak v tom smyslu, aby konečně vypracovala právní předpisy, které budou řešit velké sociální problémy naší doby. Mám tím na mysli nezaměstnanost, sociální vyloučení, nebezpečí sociálního dumpingu, konfliktní potenciál. V říjnu minulého roku předseda Juncker řekl, že Evropa musí pracovat na tom, aby si vybudovala vysokou důvěryhodnost v sociální oblasti ten takzvaný rating AAA, že ho potřebujeme i v sociální oblasti, stejně tak jako v oblasti ekonomické. Navzory tomuto vyjádření pana Junckera jsme tomuto cíli i nadále velice vzdáleni. Není možné se soustředěvat pouze na projekty, které přinášejí rychlý zisk. Je třeba eh, investovat do sociální oblasti, do rozvíjení kompetencí, péče o děti, bydlení pro všechny. Je třeba investovat do sociální ekonomiky. Musíme nabízet občanům dobré služby, což od nás vyžaduje, abychom měli silné místní a regionální orgány. Není možné stále pouze šetřit když je třeba, abychom nutně změnili naší politiku a obírali se novým směrem. Ano, v Evropě potřebujeme hospodářskou a měnovou unii, ale také sociální unii, která přispěje k tomu, abychom měli trvale udržitelná pracovní místa. Evropský model sociální ekonomiky musí zůstat zachován a je třeba také zachovat právo pracovníků na kolektivní vyjednávání. Je třeba zajistit, aby členské státy koordinovaly svou sociální politiku a aby eh, měli zavedený minimální plat. Jak eh, Evropský parlament, tak eh, výbor regionu musí být do takovéhoto procesu zapojen. A nyní poslední požadavek. Já doufám, že komise dostane svému slibu a před Vánocí předloží balíček pro volný pohyb pracovníků. Nemůžeme se soustředit pouze na negativní aspekty Musíme se podívat na směrnici tím pohledem, aby byla vhodná, správná, abychom zabrzdili tu spirálu, která se odvíjí směrem dolů. Regionální a místní politikové na vlastní kůži zažili, co to znamená krize. Viděli jsme, jak byly podkopávány sociální normy, rozmnožovány, a proto jsme nyní rádi, že v této oblasti mají být zájemny nové iniciativy. My se rádi do této práce zapojíme a přijdeme s naším příspěvkem. Děkuji vám za pozornost, předsedkyně. Děkuji a nyní má slovo Juta Steinrich. Děkuji mnohokrát za to, že jste dnes eh, přišla k nám do výboru. Já ze své vlastní zkušenosti vím, jak dobrá je spolupráce výboru pro zaměstnanost našeho parlamentu s výborem regionu a zejména speciálně s vaší odbornou komisí. Tato spolupráce byla dobrá po celých šest let, co jsem zde v parlamentu, vždy u všech zpráv, já a myslím i většina ostatních kolegyň a kolegů, jsme vždy kontaktovali i vás, Mnozí z nás začínali jako komunální politici dříve, než se dostali do Evropského parlamentu. Já sama jsem byla deset let v městské radě mého města a i tehdy jsem v tom či onom aspektu hleděla eh, na Evropu velmi kriticky a říkala jsem si, kdo tam tu politiku vlastně dělá. Proto víme, jak důležité je propojení s našimi orgány místní a regionální zprávy a s obcemi přímo na místě. Jistě, vy jste eh, skutečně tady, myslím, nadnesla ty nejpalčivější problémy a hovořila se také o nutnosti, aby komise v sociálně politické oblasti byla aktivnější než dříve. Momentálně čekáme na mnoho témat, kde doufáme, že komise konečně vyvine iniciativu, že přijde s konkrétními iniciativními návrhy. A také čekáme na balíček pro mobilitu. Myslím si, že se to týká nás všech bezprostředně, právě zejména na místě, obcích. Jaká jsou vaše očekávání? Jaká jsou očekávání vašeho výboru ohledně balíčku pro mobilitu? My dnes ještě budeme probírat také digitální vnitřní trh a jeho jeho aspekt zaměstnanecký a sociálně politický. Ptám se vás, máte nějaké konkrétní zájmy, obavy nebo podněty ohledně toho zaměstnaneckého sociálně politického aspektu. Vy jste hovořila o tématu mzdového a sociálního dumpingu. My zde na výboru máme téma, které se přímo týká mm, obcí na místě. Je to tým, téma chudoby a speciálně také chudoby dětí. Tomuto tématu se věnujeme. A e, z dlouhodobého i krátkodobého hlediska právě v této oblasti jsme, myslím, odkázáni na vaše know-how, na vaše vědomosti a zkušenosti. A musím říci, že když e, navštěvuji nejenom Německo, ale další země, tak e, téma sociální a profesní integrace uprchlíků je velmi, velmi aktuální. Máte již vy nějaké iniciativy v tomto hledu, protože samozřejmě přímo na místě v obcích je to téma nejpalčivější. Tam ho lidé pocítí nejdříve a e, tam e, mají i velké, velký problém s financováním potom v tomto ohledu. E, kde podle mě si myslíte, bychom my mohli v naší společné práci povzbudit komisi, aby jak si byla aktivní? Jaké konkrétní kroky byste navrhla?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 Já jsem eh, předsedala i výboru SEDEK a zdůraznili jsme spolupráci s Evropským parlamentem a s tímto výborem, jak vy jste i připomněla. V výboru regionů, když pracujeme na těchto tématech, tak se samozřejmě zabýváme i sociálními otázkami a dopady ekonomické krizi a tak dále. Mluvila se o mobilitě a vzhledem k sociálním problémům které vyplynuly v různých zemích, je to velice důležité a nikdo vlastně proti mobilitě v pracovním procesu nikdo nic nemá. Všichni chceme, aby byl volný pohyb možný v Evropské unii, ale je samozřejmé, že pravidla neplatí stejně ve všech zemích. Já zastupuji Švédsko a my nechceme, aby eh, zde byl příliv eh, pracovníků do Švédska, který eh, zhorší pracovní podmínky švédských pracovníků. To je vlastně ohnisko toho problému a tady legislativa musí zaujmout jasné stanovisko. Jak byste již řekla, tady je digitální agenda deregulace a Naproti tomu legislatura musí koordinovat některá témata, která e, jsou v zájmu všech členských států, čili musí e, se zasadit o to, aby tato koordinace byla funkční. My se domníváme, že je velice důležité, abychom i ověřili, jak legislativa e, funguje a jak ji navrhujeme. Protože všichni chceme, aby se podmínky na pracovním trhu a platy vylepšovaly. Nechceme zhoršit vlastně podmínky na pracovním trhu. Chceme se vyhnout dumpingu jak platů, tak pracovních podmínek. Dělá mi trochu starosti to, že e, tato diskuze z velké části je velice krátkodobá. Díváme se na řešení okamžitých problémů. My, kteří se zabýváme sociálními otázkami, vzděláváním, tím se zabývá i e, náš výbor, na výboru regionu, tak e, se snažíme e, vždycky zasáhnout okamžitě, ale potřebujeme reformy, které budou dlouhodobé, které budou mít dopady stálého charakteru. Čili je to důležitá diskuze, a my ji musíme podpořit, abychom našli nějaké stabilní dlouhodobé řešení a ne jenom řešení, které bude záplatou na současné problémy. Děkuji. Děkuji za to, že jste přišla a že jste, že eh, děkuji za to, že s vaším organizací SEDEK máme dobré vztahy a já myslím, že teď jsme začali eh, dobrým ambiciozním způsobem, takže budeme pokračovat v dobrých kontaktech a jak jsem řekla, velice často diskutujeme o regionálních aspektech zaměstnanosti a sociální politiky v našem výboru, takže určitě, určitě nalezneme možnosti, jak eh, se ještě propojit. Takže děkuji, děkuji a No, uvidíme se určitě brzy. Dobře. A budeme pokračovat teď s bodem 3 programu, což je EURES. A dávám slovo panu Beckerovi, aby nám sdělil, jak jsme na tom a jaký je pokrok. Děkuji, prosím. Many thanks. Uh... Děkuji, děkuji, milá paní předsedkyně. Eh, prosím, buďte tolerantní, eh, protože vás budu informovat v rakouské angličtině. Eh, já si nemohu pomoci, ale je to proto, že materiály jsou v angličtině a terminologie v angličtině, takže bych to nejprve musel přeložit do Němčiny a je, ještě by to bylo zmatené nejenom pro mě, ale i pro ostatní. Takže máme program eh, třetího eh, trialogu 15. září, to bylo asi před týdnem, a to byl program, který se nám stoprocentně nepodařilo zvládnout kvůli velkým diskuzím o jednom velkém tématu, především o strukturách a odpovědnosti, tedy kompetencích, úkolech, takže to je hlavní cíl, nejprve než lze jednat o detailech. Takže šlo o článek 4, článek 4, který se zabývá otázkou eh, eh, toho, že partneři RSU nemají eh, možnost provádět tři úkoly a my provizorně jsme se dohodli, dohodli na návrhu předsednictví, protože cíl je co nejširší zapojení veškerých potenciálních partnerů, proto provizorně jsme se dohodli, dohodli na termínu organizace, což v podstatě je nepodstatné terminologicky. My jsme eh, pouze tedy chtěli mm, eh, spíše se zaměřit na potenciál těch organizací a jejich úkoly, takže článek 8, článek 8, dále ten se týká i začlenění stávajícího systému licencí v několika státech a to bylo úspěšně implementováno. Další diskuze potom se týkaly pozměňovacího návrhu EPP, který byl explicitně zmen, zmíněn, to znamená možnost mm, odvolat se proti tomu, že někdo bude zamítnut jakožto partner, takže to ještě třeba dále zvážit, ale to zatím vypadá pozitivně. Potom jsme vyjednávali o článku 9, který vyjasňuje kompetence, odpovědnosti, úkoly členů, partnerů. Opět tady bychom mohli diskutovat o významném tématu, což je e, dostupnost pro osoby s postižením a bylo dohodnuto, že Tady bude jeden konkrétní bod, jedno konkrétní ustanovení v, těm, v té obecné části, které se tomu bude věnovat konkrétně. A komise přislíbila, že předloží návrh kompromisu. Ten přišel včera a budeme o něm diskutovat dnes na schůze stínových. Dále článek 6. To je, eh, to jsou odpovědnosti koordinačního úřadu. Tady jsme se dohodli na několika bodech. Jeden, který se týká eh, eh, přenášení činnosti, takže to bylo odloženo. Potom článek 7, ten se týká odpovědnosti národních koordinačních úřadů a tady jsme Eh, chceme zajistit maximální eh, předávání informací o eh, volných pracovních místech, o žádostech, o životopisech a tak dále. A jde nám o to vytvořit i pravidelný dialog mezi tedy národními koordinačními úřady a sociálními partnery. Potom kvůli času se nám nepodařilo probírat další body, a, takže nás čeká příští týden dva dny po mm, trialogu eh, se budeme snažit dohnat eh, mm, tu, mm, ten čas. A chci poděkovat i eh, předsedkyni trialogu a předsedkyni výboru a děkuji všem stínovým, všem frakcím za konstruktivního ducha. Všichni se snažili o nalézání řešení v zájmu našeho výboru. Děkuji. Thank you uh, very much. Děkuji. Pane Beckere, jak bylo řečeno v úvodu, tak eh, se 15. července se konalo úvodní zasedání, potom dialog 2. září a 15. 3. schůzka a příští, příští týden. A tento týden se na to tedy budeme připravovat. Nyní dám slovo Seanovi Simonovi, který je jeden ze stínových. Děkuji. Já budu velice stručný. Já nechci hovořit konkrétně o trialogu a o té zprávě. Všichni jsme dostali přípis od sekretariátu, který se týká pracovního programu komise, kde se stanoví, cituji, že i eh, tento revidovaný IORES bude zahrnut do balíčku mobility, což je takové matoucí. Já mm, si nevím, zdali komise tady přítomná by nám to mohla nějak objasnit, co to bude znamenat tedy Eh, eh, tento eh, revidovaný mechanismus, to znamená, do, bude v balíčku mobility, to znamená, je to to, čím se zabýváme teď, anebo potom, až skončí trialog, tak opět se to bude revidovat zase v kontextu toho balíčku mobility, takže byste nám to mohli objasnit. Dám slovo panu Manovi. Děkuji, já nejsem stínový zpravodaj ale dopřála jsem si to potěšení, že jsem vám naslouchala v originálu. Vaše rakouská angličtina není vůbec tak špatná, takže já vás pozbuzuji i nadále takto. Zjišťuji, že máme v Němčině a v Rakouštině určitě idiomy, kterým říkáme, že jsou anglické, ale v angličtině vůbec neexistují, ale naštěstí všichni tolerují to, jak hovoříme. Takže já vás jenom pozbuzuji jen tak dál. Hovořte i nadále rakouskou angličtinou. Více k tomu nic nemám. Ještě někdo ze stínových chce něco doplnit k tomuto úvodu? Tak možná pan Becker by se mohl pokusit odpovědět na otázku pana Simona. Paní předsedkyně, já nejsem schopen odpověď, protože Nemám po ruce žádné vysvětlení. Jak to bude s tou revizí? Nebo co to má znamenat? My o tom budeme diskutovat eh, s komisí příští týden a potom vám odpovíme. Předpokládám, že asi došlo k nedorozumění na jejich straně, ale odpovím, až od nich získám odpověď. Okay. Hmm. Okay, we'll come back to that uh, uh, because. Uh... Tomu se ještě vrátíme. Pan Becker slíbil, že se pokusí uh, získat odpověď. That means when that we can uh, leave item. Já myslím, že tím můžeme opustit bod 3 a přejít k bodu 4. Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práce a odrazování od ní. A slovo má zpravodaj, pan Pirinsky. Máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, já si myslím, že asi byste dostali rezime diskuze, to rozestal sekretariát a e, mm, mm, takže to i dává e, mm, obrázek e, trialogu 5. již, který se konal 17. září. Já nebudu tady dopoledne teď to protahovat všechno, ale rád bych zdůraznil pouze jednu věc, paní předsedkyně, což je vlastně taková obecná obava na straně našich partnerů v radě. A to se týká toho pořád se objevujícího tématu, a to jsou výsady členských států. A zdále tato platforma by náhodou neporušovala rozhodovací pravomoce členských států. Eh, nebo když tedy stát se rozhodne, že bude jednat, či naopak, že třeba nebude jednat, takže zdali tato platforma by nevstupovala do jejich pravomocí. Jak se toto tedy dotýká práva, práv a možností členských států přijímat rozhodnutí o tom, jaké kroky přijmout, či naopak nepřijmout. Já toto zmiňuji, poněvadž si myslím, že teď jsme dospěli k tomuto bodu v naší diskuzi, kdy budeme muset si udělat jasno a dohodnout mm, se na konkrétním znění. Zde bych chtěl tedy vyzvat všechny kolegy eh, mm, z jednotlivých frakcí, aby aby tedy si uvědomili, že tato platforma je, je platformou pro výměnu nejlepších zkušeností, pro výměnu kvalitních údajů, informací um, o nejrůznějších aspektech práce na černo a i to slouží k tomu, aby se dospělo k určitým závěrům, které potom mohou přijmout jednotlivé státy, či naopak. Já doufám, že na příští schůzi, která se bude konat na začátku října. I vzhledem k tomu, že tady máme, budeme mít jasno tedy o této klíčové věci, tak určitě budeme schopni e, pokročit před a e, bychom toto završili do konce roku. Také bych chtěl využít příležitosti a zmínit to důležité téma informací. Protože ve výboru se hodně eh, hovořilo o eh, těch eh, prácech v domácnosti nebo pečovatelské služby, uklízecí služby a podobně. Takže tady my navrhujeme, aby zde existovala taková databanka interaktivních informací. A to bude mít v kompetenci Eurofund. Vy jste hovořili o té návštěvě v této nadaci v červnu a já nevím, asi v kterém bodě našeho programu navrhujete, abychom zmínili tuto návštěvu, ale já jenom jsem chtěla to poukázat, protože to se dotýká eh, těch informací, které eh, platforma bude potřebovat a jakou roli v tom může sehrát Eurofond. Děkuji. A asi, jak jste pochopil, tak se konal již pátý trialog a další trialogy ty proběhnou v říjnu. Což znamená, že jsme připraveni hlasovat. Děkuji, pane Pirinsky. Okay, uh, you're all ready. Uh... Dobře, takže jsme připraveni a můžeme začít odstavcem 1, kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Potom budeme pokračovat s kompromisem Q, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Kompromis S, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme návrh 16. Končím hlasování. Přijat. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Prověříme návrh 17. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Návrh 19. Kdo je pro? Kdo proti? To se zdržel? Zamítnout. Prověříme návrh 19. Zajím hlasování. Končím hlasování. Návrh 21 je stažen, takže kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Prověříme návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 29, kdo je pro, proti, to se zdržel zamítnout, kompromis C, to je pro, to je proti, to se zdržel přijat. Dostáváme se ke kompromisu R, kdo je pro, kdo se zdržel, kdo, je pro, kdo, se, proti, kdo se zdržel přijat, 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel přijat. E, kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 64 na stránce 9, kdo je jde pro? jde, je proti? Kdo se zdržel? Dobře, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Budeme pokračovat s návrhem 65. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Zamítnut. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel. Zamítnut. Ano. Prověříme 66, tady zamítnut, zahaju hlasování, končím hlasování, přijat. Kompromis F, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel přijat. Kompromis G, kdo je pro, kdo je proti, to se zdržel přijat. Návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Prověříme návrh 90, prosím. Končím hlasování. Kompromis H, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Kompromis je, kdo je pro. To je, máme ústní pozměňovací návrh EPP, který nahrazuje výraz notes výrazem welcomes. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Hmm, návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 121, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout? Eh, prověříme. 121 prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní budeme pokračovat s návrhem 122. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnut. Prověříme návrh 122. 122. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Pardon, končím hlasování. Přijat. Návrh 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Prověříme 127. zahy hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 120. Ne, ano. 128, kde je pro, kde proti, kdo se zdržel zamítnut. Kompromis K, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 139, spolu s návrhem 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel se přijat? Návrh 141. O tom budeme hlasovat jako o doplnění ke kompromisu L. Ale teď zvlášť, ano, zvlášť, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Prověříme 141, zahaj hlasování, končím hlasování, zamítnut. Návrh 147 je stažen. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? Návrh 154, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 100. Takže budeme hlasovat ano o 154. Končím hlasování. Přijat. Návrh 155, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Návrh 156, kdo je pro, jde proti? Se stršel. Zamítnut. Ale můžeme prověřit. 156 můžeme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Všichni se zdržel zamítnout. Prověříme 157. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 100, ne, ne, kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis O. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. návrh 177, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Prověříme 177. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. O dva hlasy. 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijat. Prověříme. 179. zájem hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Prověříme, prověříme. 181. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnut. A poslední hlasování o mm, celém návrhu stanoviska, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijat. Ano, elektronicky, samozřejmě. Podle nového předpisu. Všichni jste tedy využili možnost hlasovat elektronicky. Končím hlasování. A máme to tady v číslech 36 pro, 14 proti a jeden se zdržel. Další Okay. That was the voting today. Uh, no, we have, we have this one. We will have more votes. Ještě nás čeká další hlasování. Ještě nemůžete odejít. Takže budeme hlasovat elektronicky nyní o tom globalizačním eh, fondu, mm, jeho čerpání mm, pro Alitálii tedy EGF, kdo je pro? Elektronicky, hlasujeme elektronicky, pardon, elektronicky. Za hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 4 proti. Takže teď jsme skončili s celým hlasováním. Děkuji. Go to item, item 8. Not this one. Ah, we wrote mm, yes. Okay, then we proceed to... Uh, Budeme pokračovat s bodem 8 programu, což je, jak všichni si pamatujeme, v září 17. komise mm, předložila návrh doporučení rady o integraci dlouhodobě nezaměstnaných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 Komise no, ještě nedorazila, takže doporučuji, abychom dvě, tři minuty si dali pauzu, než dorazí. A samozřejmě, protože eh, diskutovat o té zprávě budeme poté, až si komisi vyslechneme. The commission is now here. Nyní i dorazila komise. Takže dáváme všem, kteří ještě nejsou v sále, dvě minuty pro to, aby se mohli vrátit a začneme za dvě minuty. we start the meeting. Uh, Začínáme. A jsem velice ráda, že jste mezi námi, pane Michele Serevesi, generální řediteli DG Employment, tedy generální ředitelství pro zaměstnanost. Vy nám tedy poskytnete úvod který se bude týkat doporučení rady týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti. Ale vy začnete otázkou, která tady byla položena eh, dříve, než jste přišel. Takže prosím, máte slovo. Děkuji a já přeji všem dobré dopoledne. No skutečně, můj kolega Serge mi řekl, že tady padla ta otázka, která se týkala balíčku pro mobilitu. Jak víte, komise na něm pracuje. Uh, a my eh, ho přijmeme v prosinci tohoto roku. A ta otázka se týkala toho, proč EURES tady byl změn jako partner toho balíčku. A eh, pan Juncker eh, v dopise, který pro, pro poslat tedy dopis, tam zmiňuje společně t, návrh eures společně s tím babičkem pro mobilitu. Tady hmm, byla představa taková, tedy mm, změnit tento návrh, eh, protože legislativní proces již je v běhu a eh, v balíčku se eh, říká, že z politických pohledů je to jeden z nástrojů na podporu těchto zaměstnanců, ale neříká se, že by komise hodlala zrevidovat ten návrh. Ne, jenom mm, říkáme, že uzavření legislativního procesu je důležitá věc a mělo by to nastat co nejrychleji, protože to je součástí přístupu mobility koncepce mobility. Takže to je na vysvětlení a nyní eh, se pod Nyní bych chtěl představit doporučení rady, které přijala komise minulý týden a týká se to dlouhodobé nezaměstnanosti. Mám tady pár slajdů, které okomentuji a poté odpovím na vaše otázky. Asi víte, že to je součást pracovního programu na rok 2015 a tady jde o to, aby komise se e, podívala na dlouhodobou nezaměstnanost Eh, do mm, eh, tedy eh, způsobem hlubším, protože to je mm, již věc, která je hluboce zakořeněná a i když od krize vidíme zde zlepšení v zaměstnanosti, včetně zaměstnanosti mladých lidí, kde zafungovala ta záruka pro mladé, ale dlouhodobá nezaměstnanost je největší problém a tady nevidíme žádné výrazné zlepšení. A jak vidíte, čísla skutečně jsou zarážející eh, celkem eh, tedy dlouhodobou nezaměstnaností je eh, postiženo 20 mm, milionů, to je velké číslo. Náš návrh, pardon, 12 milionů, náš návrh v podstatě vychází z té koncepce záruky pro mladé. To je koncepce, kdy to doporučení rady eh, stanoví určité parametry na evropské úrovni s tím, že ale poté eh, to bude, to členské státy si to uspůsobí podle vlastních okolností. My jsme chtěli stanovit základní parametry s tím, že potom členské státy si je přizpůsobí podle konkrétních okolností a pokud je o implementaci, tady použijeme mm, i ten eh, mechanismus evropského semestru, tak abychom, eh, abychom zajistili, že členské státy se tím budou zabývat. To je v podstatě stejná metodika, jako jsme použili pro záruku pro mladé, včetně finanční podpory. Jak víte, eh, záruka pro mladé funguje i díky tomu, že je kombinována s podporou z Evropského sociálního fondu a z té iniciativy mm, pro mládež. Takže zde budeme používat podporu, která již existuje, eh, již existuje tedy v sociálním fondu, ze kterého se čerpá na dlouhodobě nezaměstnané. Tady to jsou další informace o situaci tam, kde máte eh, tu nejtmavší barvu, tak tam je největší podíl dlouhodobě nezaměstnaných. A zde vlastně jde o Řecko, Itálii, Portugalsko, Slovensko a Španělsko. A toto jsou země zároveň, kde máte vysokou míru nezaměstnanosti obecně řečeno. A prostřednictvím toho doporučení chceme i Eh, jít cestou k větší konvergence, to znamená, aby se eh, ty horší státy přiblížily k těm lepším z pohledu nezaměstnanosti. Takže to je definice problému, tak jak to vyplynulo z naší analýzy dlouhodobé nezaměstnanosti. Zde eh, to je něco, co se nachází ve všech členských státech s různými variacemi, například v Řecku problém mládeže a podobně, ale v podstatě jsou to problémy, které postihují všechny členské státy. 73% dohromady dlouhodobě nezaměstnaných deklaruje, že jsou zaregistrováni. Takže 27% není zaregistrováno. A možná nejdůležitější informace je, že máme čtyři členské státy, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a Spojené království, kde ta míra registrace je pod 50 což znamená, že ti, kteří nejsou registrováni, tak nemají žádnou podporu. A další zarážející číslo je, se týká aktivních politik zaměstnanosti. Pouze 20 těchto programů aktivní zaměstnanosti eh, se týká dlouhodobě nezaměstnaných. A, a v podstatě dlouhodobě nezaměstnaní ale představují polovinu nezaměstnaných. To znamená, ty politiky se méně používají pro dlouhodobě nezaměstnané a více pro ty ostatní kategorie. Neříkám, že by to bylo špatné, ale jenom tím chci říci, že eh, ten podíl eh, dlouhodobě nezaměstnaných si vyžaduje větší použití těchto politik. Dále eh, kontinuita. To je další problém. Když, ten, když končí ty dávky, tak ve většině států ta odpovědnost se přesouvá na sociální zprávu, sociální podporu. A vlastně tady mm, ta eh, opatření, eh, jak zaktivovat ty nezaměstnané, tak potom v podstatě eh, poklesnou, se nepoužívají. Takže zásadní pro nás je, je že ta podpora a ta opatření aktivní zaměstnanosti by měla pod, pokračovat i až i, i když skončí ty dávky v nezaměstnanosti. Další je individuální podpora zde bych řekl, že zhruba řečeno jsme shledali, že v řadě států ta individuální podpora, to znamená profiling, individuální zhodnocení té osoby, e, existuje pouze v prvních e, měsících, ale po 12 měsících, respektive 18, již to zmizí. A, takže individuální poradenství, individuální vyhodnocování situace, to je důležité pokud chceme, aby dlouhodobě nezaměstnaná osoba se stala zaměstnatelnou. Dále, zaměření se na trh práce. V řadě států jsme zjistili, že ty programy, které existují, které se týkají dlouhodobě nezaměstnaných, tak nejsou koncipovány pro, podle potřeb zaměstnavatelů. Takže tady k tomu také předložíme určité návrhy. Dále, co jsme zjistili jako tři kroky aby se člověk zpátky dostal na trh práce. Tak tady vidíte, pro nás jsou to tři nezávislé po sobě jdoucí kroky, které jsou zcela zásadní. První je registrace. Eh, zde, jak jsem řekl, dlouhodobě nezaměstnaní v některých státech eh, často nejsou registrováni, takže eh, je třeba, aby se registrovali a potom budou mít přístup k určitým opatřením, k podpoře. E, jak jsem zmínil, tedy budeme se inspirovat tou zárukou pro mladé. To je první krok. Druhý krok je individuální vyhodnocení situace toho člověka. Ten poradce detailně vyhodnotí situaci toho dlouhodobě nezaměstnaného a co tím jiným jejich, jeho zaměstnatelnost, schopnost pracovat, to znamená dovednosti, kvalifikace, profil, ale také i e, e, sociální kontext. Je jasné, že pokud e, chceme pomoci těmto osobám, tak musíme e, zanalizovat nejenom zaměstnatelnost té osoby, ale i sociální situaci. A to je třeba řešit dohromady. A třetí krok, to je ta eh, smlouva o integraci na pracoviště. To je taková smlouva, podle které dlouhodobě nezaměstnaný a ten příslušný orgán tedy se hm, zaváží k určitým závazkům, třeba, že se, ten člověk se zaváže, že se bude vzdělávat, eh, nebo zase ten orgán, že mu poskytne určitá opatření. Takže ta, je to smlouva o integraci na trhu práce a což je smlouva mezi tedy eh, tím příslušným orgánem a tou osobou. Tento slide vám ukazuje, kde existují, jaké, jaké rozdíly v registraci existují. Tady vidíte, myslím, některé státy. Vpravo, to je situace, kdy Eh, ti mm, zaměstnání jsou mimo systém, což je problematické. Takže tady jde o to, aby se zaregistrovali, to je důležité. Další slide, ten ukazuje kroky no, při tom individuálním hodnocení té osoby a jeho prostředí. Takže my to navrhujeme po dobu 18 měsíců a bude se to týkat eh, výhlídek zaměstnatelnosti, překážky k zaměstnanosti, eh, eh, předchozí snahy nalézt práci a potom individualizované, tedy personalizované poradenství. Takže shodnotit překážky, které k té osobě bránily se vrátit na trh práce, do práce. Takže podle nás tato intervence musí nastat eh, v období mezi 12 a 18 měsíci. My tam jsme stanovili 18 měsíců jako poslední limitní datum pro hodnocení té osoby. Většinou tím končí i to, tady končí i ty dávky a ta osoba potom je tedy převedena eh, do sociálních služeb. A, takže to je zásadní okamžik a tady je třeba intervenovat tak, aby se zvýšil potenciál zaměstnatelnosti těchto lidí. A nakonec eh, pár údajů o těch smlouvách, eh, o integraci osoby na trhu práce. Jak jsem řekl, je to písemná smlouva, která v podstatě Eh, obsahuje určitá opatření, která budou přijata v určité osobě, sociální podpora případně a tak dále. Takže to je nabídka, která pokrývá sociální i eh, sociální eh, aspekty i aspekty té zaměstnanosti nebo zaměstnatelnosti a mělo by to všechno probíhat v jednom místě, protože často, když se podíváte do terénu, tak tam ti nezaměstnaní musí plnit různé formality a obíhat různé úřady. Takže i z pohledu administrativy je to pro tu osobu velice komplikované vyřídit všechny formality. Takže proto chceme vytvořit jedno kontaktní místo pro tyto osoby, kde budou mít jenom tedy jednoho člověka, se kterým budou muset jednat, jednoho úředníka a ten úředník to, nebo to jednotné místo, to určí stát, v některých to budou tedy úřady práce, třeba v jiných členských státech to může být obec nebo kraj. A, mm, takže mm, to se týká té smlouvy integrační a tento slide vám ukazuje, že chceme abychom se zaměřili i na potřeby zaměstnavatelů, protože je důležité, aby zaměstnavatelé vůbec měli možnost, kapacitu přijímat ty dlouhodobě nezaměstnané, aby eh, to bylo podle jejich potřeb. A musíme vytvořit tady takový ten průsečík, aby se střetly ty zájmy eh, aby, aby to byly, byla reálná pracovní místa. A tady samozřejmě třeba aktivně vyhledávat prázdná pracovní místa, je třeba, aby tady existovala určitá podpora, ale i finanční pobídky pro zaměstnavatele, aby zaměstnavatele byli schopni přijímat dlouhodobě nezaměstnané. A poslední slide, to je takový přehled celého toho návrhu. Jak jsem řekl, zhruba toto doporučení má tři eh, eh, složky. První je to individuální vyhodnocení té osoby, to je důležité, protože to často chybí u těchto osob. Dále jednotné kontaktní místo, aby ta osoba nemusela obíhat různé úřady, tak pouze jeden jednokontaktní místo, ve kterém ta osoba bude moci řešit sociální problémy i problémy se zaměstnáním a potom je to ta koncepce té smlouvy mezi tou nezaměstnanou osobou a tím příslušným úřadem, kde se stanoví vzájemné povinnosti, závazky obou stran. Děkuji a případně zodpovím na vaše otázky. Děkuji. Thank you for that Děkuji za tento úvod. A já dám slovo paní Moran Šartě. Máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji, že jste eh, k nám přišel a vysvětlili nám, jaký máte pohled na integraci dlouhodobě nezaměstnaných. To je námět, kterým se dlouho v našem výboru zabýváme je to evropský problém, který všichni sdílíme. Já bych eh, se chtěla vrátit k některým bodům, protože je jasné, že systém a analýza jsou samozřejmě eh, podrobně, ale promiňte mi, když já se dotknu některých bodů, které by bylo možné ještě zlepšit, protože pokud, travuje, pokud pracujeme společně, tak je třeba se o tom společně pobavit. Po určitých národních zkušenostech vidíme, že jsme udělali dost kroků ku předu. Nejdříve jste zdůraznil, že je třeba individuální doprovod. Podle mě toto je naprosto zásadní. Vy jste už se o tom zmínil, ale s tímto problémem té dlouhodobé nezaměstnanosti my jsme úplně ve stejné situaci jako u těch, kteří nemají kvalifikaci. To jsou jednotlivci, kteří opravdu potřebují pomoc, individuální pomoc, eh, celkovou, eh, jak eh, co se týče diagnostiky, tak pomoci se všemi postupy, které musí udělat, čili te individuální eh, pomoc musí být naprosto zásadní a já bych ráda eh, zdůraznila to, co se zároveň pojí i eh, k tomu dalšímu bodu. Je třeba, abyste měli v těchto střediscích, kde ty lidi přijímáte, měli zcela kvalifikované lidi, protože je to velmi komplikované s těmi lidmi jednat a jednat s eh, lidmi, kteří jsou nezaměstnaní a mají sociální problémy, protože eh, někteří lidé eh, vlastně úplně ztratili přístup k práci, tak jak tomu bylo po dvě, tři generace. Takže pokud tam v těch centrech nejsou opravdoví profesionálové, tak ten systém nebude fungovat. Ten systém musí potřebuje tedy opravdu profesionální způsob této individuální podpory. Tedy nejenom v diagnostice, ale i ve způsobech, které budou správné pro ty jednotlivé osoby. A proto my tady taky máme 20% těch nekvalifikovaných, kteří vychází z toho systému. A druhý bod, na který bych ráda upozornila, to je eh, ten eh, kontakt, samozřejmě v některých zemích to existuje. Zásadní problém je, že eh, ten vaše kontaktní středisko musí být v nějakém městském prostředí. Ale problém je, že ta nezaměstnanost dlouhodobá dneska existuje i ve venkovských oblastech. A když byste se podívali na mapu, tak byste měli vidět, že tam je rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi. A tím pádem je třeba přizpůsobit naši evropskou odpovědnost na ta prostředí, která jsou různá, čili my musíme jednat úplně jinak v městském a venkovském prostředí. A to, co my jsme se dnes se dozvěděli, eh, my jsme rozpracovávali všechny, všechna ta témata, která se týká jak dlouhodobé nezaměstnanosti, tak mladých, tak víme, že tady narůstá obrovská eh, narostla obrovská potíž eh, sledovat tuto nezaměstnanost a pomáhat těmto lidem v těch rurálních oblastech je to úžasný koncept, protože my si můžeme říkat, no dobře, tak budeme, potřebujeme opravdu obrovsky kompetentní lidi v těchto oblastech, ale je to každopádně jednodušší v tom městském prostředí než na venkově. Paní předsedkyně, ráda bych ještě dodala třetí bod, který se mi zdá velmi důležitý. Je možné si představit, vy jste hovořili o ten, té smlouvě uh, integrační do práce, to je krásně, to je zní, když je to napsáno, ale upozorňuji na jeden bod. Problém je, že také zaměstnavatelé potřebují naší pomoc. Ono se nejedná jenom o tu smlouvu, je třeba, aby v podniku byl taky tutor, byl někdo, kdo by upozornil i na to, že i ty malé podniky mohou být uh, dobrými eh, organismy, které vytvářejí práce, ale třeba, aby jsme jim pomohli. Potřebujeme specifické, eh, specifický nástroj, protože zaměstnání vznikají v malých a středních podnicích, ale ty, tu, investoři, ti vlastně fungují mnohem lépe ve velkých podnicích a my nebudeme fungovat, ten náš systém nebude fungovat, když nebudeme moci pomoci malým a středním podnikům. Myslím si, že tyto tři body jsou zcela zásadní, aby naše nástroje pro integraci nezaměst, dlouhodobě nezaměstnanců fungovaly. Děkuji za tyto úvodní otázky a nyní každý má dvě minuty na otázku a ještě vždycky vezmeme pár otázek a poté bude odpověď. Takže jako zástupce socialistů demokratů Javier López. Prosím. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci a e, já souhlasím, že je třeba, abychom měli politiky, které se zaměří na dlouhodobou nezaměstnanost. E, vidíme, jsou to skandální údoje, 12 milionů osob se to týká a 5% e, aktivní populace v EU souhlasíme s tou analýzou, kterou jsme tady slyšeli, ale máme určité pochybnosti, které chceme tady sdělit a uvidíme, jak to se bude řešit. Hmm, chápeme, že ten návrh, který předkládáte, který se snaží řešit eh, určité problémy, jako je ta registrace, jako je vyhodnocení potřeb, eh, individuální vyhodnocení potřeb každé osoby, ta myšlenka té smlouvy, to je také pozitivně, pozitivní podle nás, tedy eh, ta smlouva o integraci na trhu práce, ale to je pouze Eh, základ, protože zde existují obrovské rozdíly mezi členskými státy, jak jsme viděli i ty procentuální rozdíly jsou obrovské. Takže to je takový společný rámec, ale to bude potom aplikovat každý stát eh, flexibilním způsobem, eh, protože někde třeba máte 10%, někde 50%, což je velký rozdíl. Za druhé, pokud je o zdroje, takže to je také důležitá otázka dnes se tady o tom mluvilo. Takže tady ten návrh chce redistribuovat peníze, které již jsou vyčleněny. Především jde o mm, sociální fond, který se k tomu použije. Zde my máme 12 milionů nezaměstnaných, dlouhodobě nezaměstnaných a i ty peníze stačí i na to, abychom tedy eh, realizovali ty eh, změny, aby byly dostatečně atraktivní. A za třetí, eh, zde za třetí kde se vezmou ta pracovní místa? To je důležitá otázka. A co uděláme s těmi osobami, které podepsali tu smlouvu a potom nebudeme schopni jim nalézt práci? Ta smlouva obsahuje řadu otázek. Podpora sociální, podpora v mm, nezaměstnanosti a já nevím, vzdělávání, školení, ale co potom, když ta práce se jim nenajde? Děkuji, pane Zrovna si můžeme vzít všechny otázky, aha, A vy odpovíte potom? Ano, děkuji. Aleksandr Sander, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat eh, zástupci komise za to, že k nám přišel na dnešní setkání a chtěla bych také uvítat návrhy, které předložil a kterými bychom měli bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Já mám dvě přesné otázky, které se tohoto tématu týkají. Za prvé, vy jste eh, připomněl opatření eh, doprovodná před, před, hm, opatření eh, pro podniky. Řekl jste, že tato opatření by se měla přizpůsobit potřebám podniků. A tato opatření by měla eh, být taková, měli bychom dbát na to, aby mohla být eh, uplatněna na podniky. A já tady se připojuji k tomu, co říkala moje kolegyně, paní Šartě. Ale jaká jsou to opatření? Máte nějaké přesnější představy o tom, jak vypadají tato opatření? A druhá otázka, která mě zajímá, Eh, jaká, jakých území se to bude týkat. Jsou to opatření, která jsou určena eh, vymezeným územím, kde je eh, vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nebo jsou to opatření, která budou uplatněná, uplatnitelná vůbec na celou Evropskou unii? Děkuji. Děkuji. Sean Simon. Thank you. Um, Děkuji. Já chci poděkovat za tu prezentaci, která byla velice zajímavá. Já myslím, že to je tak jaksi lehké, že to je téměř jaksi nepostižitelné tento návrh, ale což možná nemusí být tak špatné. If inside the commission... Já bych chtěl vědět toto. Vy v komisi jste eh, jak si prošli určitým procesem a eh, z toho vzešlo, vzešel tento návrh, ano, ale já se spíš ptám, když jste eh, vyhodnocovali tu situaci, analyzovali, tak eh, eh, zvážili jste možnost, že třeba by se nepřijal žádný návrh eh, a že to necháte na členské státy, aby to řešili podle vlastních podmínek. V některých zemích jsou docela inovativních, v jiných, inovativní, v jiných ne. Takže mě zajímalo, já samozřejmě, já mám rád takovéto předpisy, které jsou takové soft, odlehčené, ano. Ale zvážili jste vůbec to, kdyby nebyl žádný návrh, tak jaký by mělo efekt toto? Děkuji. Místo předsedkyně paní Jaslověcká, máte slovo. Děkuji bardzo. Děkuji za tą ciekawą informację eh, dotyczącą rynku pracy. Eh, Děkuji za všechny tyto informace, které jsou velice zajímavé. A mám následující otázku. Řekli jste, že ten program, ty programy nejsou dostatečně účinné. A především eh, ty akce, které eh, jsou organizovány veřejnými službami. Já bych ráda věděla, zda jste kontaktovali eh, privátní služby a jaké jsou tady pozitivní a negativní rysy těchto dvou služeb. Ráda bych věděla, jak člověk, který by měl být zaměstnán v těchto jednotných jako kontaktních místech, jak by měl vlastně tam efektivně sloužit. A ráda bych věděla, zda tyto osoby opravdu budou dobře znát pracovní trh a zda budou znát eh, ty programy vzdělávání, které by mohly navrhnout budou tito zaměstnanci eh, v těchto kontaktních eh, místech eh, mohli, budou moci opravdu připravit ty nezaměstnané na pracovní trh, který požaduje flexibilitu? A nyní další místo předseda, paní Kormes. Děkuji. Také bych chtěla velice poděkovat za to, že jste nám poskytl tak to přehlednou prezentaci o tom, jak chcete řešit problematiku dlouhodobě nezaměstnaných. Musíme se více soustředit na aktivní úsilí zapojování zpět na pracovní trh. A tady je třeba vždy dbát na práva, ale také na povinnosti. Všichni, kteří se to týká, mají svá práva, nároky. Například nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na sociální dávky, ale zároveň mají povinnosti. E, po, musí se tedy aktivně podílet na tom, že buď hledají práci nebo se dále vzdělávají a kvalifikují. Jeden z předpokladů úspěchu je to, že je třeba nejdříve zhodnotit u té konkrétní osoby, co přesně potřebuje proto, aby mohla se vrátit zpět na pracovní trh a nalézt místo. My v Dánsku již roky se snažíme realizovat praxi to, co nám nyní prezentovala komise a máme dobré zkušenosti. Ale v jedné věci jsme v Dánsku eh, také ještě nenalezli řešení, totiž jaké nástroje se mají použít. Kdy použít vzdělávání, kdy školení, kdy nějakou praxi, co působí nejlépe, co je nejúčinnější. Máte vy o tomto nějakou konkrétní představu? A ještě jedna otázka. Provedly se analýzy ohledně otázky kolik existuje mladých, dlouhodobě nezaměstnaných? Protože nástroje e, eh, jsou asi různé. Buď eh, jiné nástroje se používají pro mladé dlouhodobě nezaměstnané a jiné nástroje pro ty, kteří zaměstnáni byli, ale pak opustili pracovní trh a chtějí se vrátit zpět. Děkuji, paní předsedkyně. Velice děkuji za tuto iniciativu, protože tak, jak to již bylo zmíněno, na začátku, Slovensko patří k zemím, které se skutečně potýkají s tímto fenoménem dlouhodobé nezaměstnanosti. Také si myslím, že přístup, který jste zvolili, je správný. Ten individuální přístup mám na mysli, individuální přístup ke klientovi. Ten je podle mne nezbytný. A tady bych zopakovala a potrhla to, co již řekla paní poslankyně Morán Šartie. Potřebujeme lidi, kteří budou radit dlouhodobě nezaměstnaným, ale potřebujeme, aby tyto lidé byli kompetentní. A bohužel, a to je často kámen úrazu, že úředníci, kteří radí nezaměstnaným, nemají ani dostatek času, ani dostatek kompetencí pro to, aby se podrobně věnovali každému jednotlivému žadateli o práci. Takže zde já bych skutečně velice ráda zdůraznila nutnost, aby se investovalo do školení takovýchto lidí, aby byli kompetentní a také, aby jich eh, bylo více co se týče toho jednotného kontaktního místa, já si myslím, že to je dobrý nápad, v tom smyslu, že takováto místa by se mohla ještě více profesionalizovat. Na druhou stranu, nezapomínejme na to, že dlouhodobě nezavření lidé jsou vystaveni chudobě, mají těžké životní podmínky, často jsou to lidé zadlužení, kteří čelí různým exekucím, což znamená, že i jejich mobilita je poněkud omezená a někdy i jejich motivace. Tedy apeluji na to, aby ta jednotná místa měla také pracovníky, kteří budou chodit přímo do terénu. Tak, aby mohli i zmapovat sociální situaci těchto lidí, což je podle mě důležité, protože pokud jim mají pomoc, tak potřebují vidět reálné podmínky, v jakých těchto lidé žijí. Při této příležitosti by bylo možné využít té zkušenosti nevládních organizací, tak jak se to zmiňuje v textu, těch, kteří již pracují v terénu a mají úspěch při integraci lidí i dlouhodobě nezaměstnaných. A jedna otázka na závěr, co se týče těch smluv, které se mají podepisovat mezi dlouhodobě nezaměstnanými, to jsou ty smlouvy do, 80, do 18 měsíců, Ptám se, do jaké míry může reálně nastat ten zlom po podepsání takovéto smlouvy? skutečně ten zlom v tom smyslu, že ten člověk bude zaměstnán. Protože já se obávám, eh, aby to nebylo pouze něco na papíře, nějaká smlouva, ale pokud zaměstnavatele nebudou motivováni, pokud ti lidé nebudou vyškoleni, nebudou za sebou mít rekvalifikační kurzy, tak si myslím, že ten úspěch prostě nebude. Děkuji. Děkuji, Laura Ega. Děkuji, paní předsedkyně. Líbí se nám návrh komise k této problematice dlouhodobé nezaměstnanosti. Možná proto, že v Itálii a v našem hnutí pěti hvězd jsme udělali úplně stejný návrh. Bohužel eh, zcela ztroskotal tento návrh eh, na naprosto opačné vůli protože to, na co bych se chtěla zeptat zástupce komise, je následující. Jakým způsobem nezaměstnaný eh, je vlastně stimulován k tomu, aby se zapsal do tohoto eh, registru, toto seznamu nezaměstnaných. Eh, v naší zemi neexistuje žádná podpora příjmu, takže co tam budu dělat? Proč bych chodil na nějaký nezaměstnanecký úřad, když ten stát mi vůbec nezaručuje uh, že mě nějakým způsobem podpoří, protože u nás žádná taková podpora není. Já poslouchám ostatní kolegy a vidím, že to je úplně jiná skutečnost. Ale my, jak se můžeme starat o tyto nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané, když, neexistují žádná, když neexistuje žádná forma reální podpory. U nás neexistují 18 měsíců, kdyby stát z těch 18 měsíců se o tohle zaměstnaného staral. U nás neexistuje žádný rekvalifikační proces, čili jakým způsobem komise v tomto případě eh, je podpoří, protože potom to bude jako se zaručením pro mladé, protože velká část eh, těch finančních částek eh, se vlastně rozděluje mezi agentury, které provozují vzdělávání a ty eh, agentury, agentury vlastně nemají vůbec žádnou možnost získat takovouto možnost eh, finanční podpory. Čili jak to budete kontrolovat, jak zhodnotíte, eh, jak se tyto nové možnosti uplatňují. Ten Evropský sociální fond, který by měl být takovou nádobou, z které bychom mohli brát nějaké fondy, tak může nějakým způsobem pomoci této podpoře a vy donutíte eh, všechny ostatní státy, aby měli nějakou, aby dávali nějakou podporu nezaměstnaným, protože nezaměstnaní eh, nepracují, ale potřebují jíst každý den. A u nás v naší zemi žádná taková podpora není. Existuje tady mnoho kritických bodů, protože ten váš návrh je přesně to, co my bychom chtěli v našich zemích, ale bohužel, a já už ano, končím, končím, bohužel nemáme vůbec podmínky pro to, abychom mohli tuto věc, eh, tuto věc mohli uplatnit. Promiňte, ale bylo to důležité. Merci. Eh. Děkuji. Doporučení rady týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti jsou opravdu jdou správným směrem. Ano, dobře podpora, ano, jednotná místa, ano, dobrý je koncept eh, toho profesionálního vzdělávání, ale já zcela e, sdílím to, co říká paní Mona Šartě. Není to tam vždycky, ale tentokrát ano. Ano, ten problém nezaměstnanosti, to je jako tsunami trochu všude a, a nedokážeme se s tím vyrovnat. Ten problém je, že nemáme na to dost sil a potom máme také problém nedostatečné kvalifikace těch lidí, co se tím zabývají. Čili jak udělat eh, dostatečné a kvalifikované struktury, které by se tím zabývaly. A potom eh, je eh, potřeba, aby toto, toto, toto doprovázení bylo podobné, jako je jako jsou asistenti sociální. Nicméně to řešení, kterým bychom měli bojovat proti nezaměstnanosti, je taková obrana, je taková obrana, ale v podstatě by mělo jít hlavně o vytváření nových pracovních míst, čili měli bychom pomáhat malým a středním podnikům, aby mohli vytvářet nová místa, protože oni jsou ti, kteří by mohli pohltit tyto nezaměstnané. Uh, Čili boj proti dlouhé nezaměstnanosti eh, by měl jít tudy. Já blahopřeju paní Šartě, protože je potřeba pomáhat hlavně eh, těm tutorům, hlavně těm, kteří by měli také pracovat eh, se seniory, tedy s těmi, kterým je víc než 50 let a chtějí se jich zbavit, protože jsou drazí. Čili tam je třeba, abychom mohli tyto podpořit společně s mladými. Děkuji. Pani Blinkevičute. Děkuji. Já tak já chci poděkovat komisi za to, že předložila tento návrh a mám pár konkrétních otázek. Číslo jedna. Podle vašich informací, 23 dlouhodobě nezaměstnaných nejsou registrováni a v některých státech je to až 50 Jak registrovat tyto lidi tedy? A myslíte si, že skutečně dosáhneme 100% registrace dlouhodobě nezaměstnaných, když je budeme nutit do registrace? A Jaké jsou důvody, proč se tedy nepřihlašují na úřadech práce, proč se neregistrují? Možná, že někteří pracují na černo, nelegálně. Protože práce na černo, ta vzkvétá v členských státech. A dále, dlouhodobě nezaměstnaní přišli často o motivaci. Tedy jaká opatření navrhujete, abychom je povzbudili, motivovali, aby pracovali legálně? A ne aby nebyli na dávkách. Číslo tři: Zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé asi nebudou příliš nadšeni z dlouhodobě nezaměstnaných, aby je zaměstnávali. Takže asi je třeba i přímo opatření pro motivaci zaměstnavatelů. A moje poslední otázka. Bez prostředků se to nepodaří. Vy jste řekl, že můžeme použít eh, sociální fond. A mm, zabývala se komise konkrétním počtem nebo číslem, eh, kolik peněz se sociálního fondu by se mohlo použít právě na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. A myslíte si, že až budeme revidovat sedmiletý program, že E, bude třeba alokovat další prostředky na tuto dlouhodobě nezaměstnanou. A nyní má slovo paní López. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zástupci komise, že přišel dnes ráno my souhlasíme s tím, že je třeba eh, mít konkrétní opatření, jak začlenit osoby, dlouhodobě nezaměstnané osoby, jako máme i aktivní politiky zaměstnanosti, mm, školení, programy, individuální programy, eh, ty různé tedy podpůrné programy pro konkrétní osoby. Nesmíme zapomínat ale, že máme země s vyšší mírou nezaměstnanosti, dlouhodobé nezaměstnanosti, kde jsou to právě ty nejchudší země Evropské unie, který se dotýká a e, právě i e, tam, kde intervenovala trojka, včetně Španělska. Takže tam z celkového počtu nezaměstnaných, tak dlouhodobě nezaměstnaní jsou více než 53% všech nezaměstnaných. Tudíž první, co já bych zahrnula a co musíme z té diagnoze zdůrazňovat, je, že selhaly politiky škrtů. A Evropská unie Eh, tom, mm, a eh, OECD a fond, eh, měnový fond vlastně do toho ty státy donutili. Dále mm, mm, máme zde specifické programy, jako program pro um, záruk pro mladé, ale tento program bohužel nefunguje v řadě zemí EU. Jako příklad je Španělsko, ale jsou i další příklady. Tak Španělsko, kde je to pouze 17 mladých, kterých se týká uh, a, mm, pouze, a mm, v podstatě pouze e, je to odlehčení e, dávek, redukuje se tím nebo kompenzují se tím dávky, takže to negeneruje kvalitní pracovní místa. Takže my netrpělivě čekáme na hodnocení dopadu tohoto programu záruky pro mladé. Další, vzdělávání. To je zásadní. A to musí být propojeno s mm, produktivním modelem, ale bohužel e, také to tak není. Dále je nevyhnutelné, aby i e, to bylo předětem kolektivních smluv. Paní předsedkyně, závěrem. Především potřebujeme se e, zamyslet globálně, aby to byly kvalitní pracovní místa a aby i e, chom měli důstojnou práci, kterou budeme podporovat, včetně minimálních mest, jak se k tomu zavázal pan Juncker již v roce 2014 a zatím nic nepředložil. Děkuji. Děkuji paní Ždanoka, máte slovo. Děkuji. Musím říct, že mé otázky již částečně položili mý kolegové předřečníci, ale já bych ráda se zde nyní zaměřila na regionální dimenzi. Myslí si komise skutečně, že bude moci vypracovat jednotlivé plány pro konkrétní regiony, kde existuje obzvláště mnoho dlouhodobě nezaměstnaných? Hodláte něco takového učinit? A jakým způsobem chcete do celého procesu zapojit eh, orgány místní a regionální zprávy? Jakým způsobem je chcete zapojit také do vytváření pracovních míst? Já jakožto poslankyně z frakce zelených, eh, se zejména zasazují o to, aby se vytvářela zelená pracovní místa. A druhá otázka. Lidé, kteří jsou krátce před důchodem. I ti jsou často postiženi nezaměstnaností a, nebo ohroženi nezaměstnaností. Hodláte něco učinit i pro toto skupinu osob? Chcete své programy eh, diferencovat i podle tohoto kritéria? Nezaměstnanost mladých je jedna věc, ale také lidé v předdůchodovém věku jsou tímto fenomenem postiženi. Mám tím na mysli lidi po padesátce. I ti jsou často ohroženi fenomenem nezaměstnanosti. Děkuji, Romana Tomš. No, she is not here. Jste? Sorry, Jana Tum. Jana Tum. Omlouvám se. Uh, uh, Děkuji za velice zajímavý přehled a šokující čísla. Ale určitě o tomto tématu ještě budeme hodně mluvit v budoucnu. Také si myslím, že potřebujeme regionální přístup protože v některých státech některé regiony jsou více postiženy, třeba jsou to zemědělské regiony nebo v jiných státech třeba průmyslové. A zde ta záruka pro mladé neměla takovéto regionální dimenze. Podle mého to byla chyba. Za druhé, nejsem si jistá, že ten problém dlouhodobě nezaměstnaných vytvoř, vyřešíme bez toho, aniž bychom vytvářeli pracovní místa. K tomu jste nic neřekl. tyto dlouhodobě nezaměstnané osoby jsou i postiženy sociálním vyloučením třeba a ani nemohou využít té možnosti volného pohybu ani ve své vlastní zemi. Takže musíme s tím něco udělat. Třeba v Talinu, eh, v dobách největší krize, místní orgány vytvořily takové, taková sociální pracovní místa, nebylo to sice kvalitní, ale aspoň něco. A mm, díky tomu méně než 50, asi kolem 50% dlouhodobě nezaměstnaných se vrátilo na trh práce. Takže co řeknete i k tomu vytváření pracovních míst? Děkuji. Agnes Jungerius. Děkuji. Já bych ráda poděkovala komisi. Děkuji komisi za přehled, který nám poskytla. Mně se i ty slajdy velice líbily, byly velice zajímavé. Uh, také veškeré ty grafy a přehledy. Mám několik otázek. Má první otázka navazuje na to, co již řekl pan Simon. Rozhodli jste se pro eh, jakousi měkkou, odlehčenou politiku, doporučení komise, které potom bude eh, vlastně mm, realizováno pomocí semestru. To bude jakési pokračování toho doporučení, alespoň takto jsem to pochopila, ale myslí si komise, že to stačí v kontextu naléhavosti tohoto problému. Myslíte si, že to bude skutečně fungovat? Myslíte, že to vůbec pomůže těch 12 milionům dlouhodobě nezaměstnaných? Dozví se vůbec o tom, co komise činí? A druhá otázka. Tady mi jde o obsah části 3 balíčku, který jste připravili. Tady máme nejdříve to hodnocení a potom to jedno kontaktní místo a pak má přijít k tomu, že se nezaměstnanému, dojít k tomu, že se to nezaměstnanému nabídne ta smlouva. A ptám se, bude ta smlouva nějakým způsobem e, doprovázena nějakým individuálním vedením, e, poskytne ta smlouva nějaké konkrétní pracovní místo? Vy jste tady říkal, že se opíráte ve svém konceptu o záruku pro mladé. Ale tam se vytvořila konkrétní pravidla pro to, aby ten systém mohl skutečně fungovat. Budete, hodláte tady naplánovat něco obdobného v případě dlouhodobé nezaměstnanosti? Paní Markin, děkuji, budu stručná, protože již jsme tady hodně slyšeli. Za prvé děkuji komisi za tento návrh. Určitě to jsou zajímavé věci a především eh, Eh, se mi líbí ta eh, smlouva, která by měla být uspůsobena podle potřeb dané osoby. Dále. Nejprve pár poznámek a poté otázka. Sean Simon se již na to zeptal. Vy jste analyzovali přidanou hodnotu tohoto návrhu? Protože když jsem si tady vyslechla kolegy, víme, co se děje v Dánsku, co se děje v Itálii a vzhledem k těm různým okolnostem, které panují v členských státech, takže to je moje otázka. Vzali jste zkoumali přidanou hodnotu. Za druhé, když se podívám tady na ten dokument a samotný návrh, tak konkrétně tady, jak se píše, ty eh, závazky, hm, které by na sebe měl zít ten dlouhodobě nezaměstnaný a závazky toho úřadu. Například ta dlouhodobě nezaměstnaná osoba musí aktivně se snažit nalézt práci, musí eh, akceptovat nabídky při mm, nějaké tedy vhodné práce. A kdo tedy rozhodne, co pro ně je ta vhodná práce? To je moje otázka. A potom na druhé straně mm, ty závazky toho poskytovatele služeb, těch úřadů. Tady se používá jiná formulace. Tam se říká, že taková podpora by mohla eh, zahrnovat například vyhledávání práce, mm, formální, neformální vzdělávání a tak dále. Takže tady, když to čtu, tak tady nerovnováha mezi těmi povinnostmi, které se požadují od dlouhodobě nezaměstnané osoby a toho úřadu. A potom řada osob, kolegů také zmínila to, tady vůbec se nemluví o tvorbě pracovních míst, eh, to chápu. Ale přece tady jsou eh, dvě stránky jedné mince. Hmm, nemůžeme hovořit pouze o jedné stránce mince bez toho, aniž bychom alespoň nezmínili tu druhou. Děkuji. Já se mluvám, pane Mane, já jsem na vás zapomněla. Většinou eh, se mi to nestává. A poslední otázka, poslední slovo máte vy. Děkuji, to je nezapomenutelné. Já jsem rád, že máme něco v ruce, že bylo něco předloženo. A ten nápad kolegy, že by se, se něco takového předkládat neměli vůbec, neměli nic předkládat, protože jsou závažné rozdíly mezi členskými státy, s tím nesouhlasím. To bychom mohli rovnou Evropu zapomenout. My se snažíme něco dělat. A učíme se, učíme se při práci. Pokud vidíme, že někde jsou velké problémy, tak máme evropské problémy, Evropský globalizační fond, sociální fond, regionální opatření a tak dále. To je evropská předaná hodnota, tu potřebujeme, té se nemůžeme vzdát. Takže já si myslím, že váš přístup je naprosto správný. Ano, od mnoho zemí se můžeme mnohému naučit. Například, že máme veřejná místa, která se starají o nezaměstnané, pak tady máme také soukromé agentury, které zprostředkovávají práci. Něco něco funguje, něco ne, proto si myslím, že je velice eh, správně se, co jste říkali, že potřebujeme takovou dohodu pro znovu zaintegrování do práce tu smlouvu. Aby se to také říkali, stejně tak jako u zárochy pro mladé nebylo jednoduché tu záruku vyzvedli členským státům a přesto komise přišla s návrhem, což bylo naprosto správné. Nemohli bychom postupovat stejným příkladem i tady i podívat se na to, jaké dobré příklady existují již o tom toho, že se zaintegrovali zpět do trhu práce dlouhodobě nezaměstnaní, navzdory všem těm problémům, které mají, navzdory tomu, že některé podniky se tomu brání. E, nebylo by hodné tady opravdu mít ty konkrétní příklady, popsat je, aby bylo vidět, že je možné něco dělat. Já vidím, že někdy je prostě nutné, aby lidi měli nějaké vodítko, nějaký obrázek toho, ano, tady už něco zafungovalo a já můžu jednat stejně. A Elizabeth řekla naprosto správně, třeba aby eh, ty úředníci byly profesionálně vyškoleny, aby to celé probíhalo na individuální základě, ale to může udělat pouze v případě, kdy bude dost pracovníků, kdy jeden pracovník bude mít dost času na toho nezaměstnaného. Tady máme ten faktor času, faktor té individuální pomoci a podpory. Pokud toto nebudeme mít, tak se nepohneme ani o krok. Děkuji mnohokrát. A také děkuji za veškeré otázky, které byly položeny. Děkuji. A takže teď můžete vyřešit všechny problémy, odpovědět na všechny otázky a, a jak si vnést do toho trochu naděje. Jenom bych chtěl eh, říct, že to bylo dobré, že jste zapomněl na pana Mana, protože on na konci odpověděl na jednu tu nejobtížnější otázku a to je proč doporučení rady, když víte, že situace v členských státech se tak liší. Ano, vlastně vy jste na to dobře zareagoval. Jenom k tomu bych řekl, že ano, na začátku jsme zvažovali používat článek 50, 153 jako Mm, základ a navrhnout směrnici. Ale potom jsme zanalizovali situaci v členských státech mm, a zjistili jsme, že tam jsou tak obrovské rozdíly v podmínkách, že to by nebyl ten správný krok. Nevylučujeme to do budoucna, ale chceme použít metodiku záruky pro mladé, která se ukázala, že funguje, takže použít stejnou metodu doporučení rady, které stanoví určité parametry a potom každý členský stát si toto uspůsobí. A co monitoring, follow-up? To bude s prostřednictvím nástroje semestru. Víte, stejně jako u záruky pro mladé, takže budeme individuálně v každém členském státě studovat, co ten stát s tím udělal a použijeme na to <clears throat> ty zprávy v rámci semestru a tam doporučíme předložíme doporučení členským státům. Takže hodláme udělat to tež, jako u záruky pro mladé. Ono, já nemůžu asi reagovat na všechny body, ale jenom bych řekl, že vaše otázky jsou relevantní, já s nimi souhlasím, já vidím, v čem jsou potíže, ale to je začátek. No to je právě výhoda tohoto našeho přístupu. Můžeme eh, se flexibilně adaptovat a to máme v plánu. Některé otázky jsou velice relevantní, jak jsem řekl, budeme se snažit nalézt praktická řešení. Třeba zaměstnavatelé. Pokud je o zaměstnavatele, náš plán je zaprvé s nimi vytvořit partnerství se zaměstnavateli a s jejich organizacemi, tak aby se přímo zapojili do procesu integrace nezaměstnaných. Za druhé, chceme také eh, se podívat na to, jak mm, přizpůsobit ta volná pracovní místa, tak aby ta volná pracovní místa eh, byla v souladu s dovednostmi a schopnostmi dlouhodobě nezaměstnaných. A potom uvidíme, jaké případné finanční pobídky pro zaměstnavatele vytvoříme, aby mohli zaměstnávat tyto lidi. To je náš plán a je teď konkrétní otázka. Kde se vezmou ta pracovní místa? No, podle nás to by měla být eh, pracovní místa v sektoru jako sociálního podnikání a podobně, ale to bude pouze na začátku. Ale mm, mm, konečný cíl, aby to byla normální pracovní místa na trhu práce, protože to jsou ta reálně udržitelná místa. A je třeba tedy pomoci těmto lidem, aby se mohli integrovat, takže to musí primární trh práce. Vím, že to asi narazí na určité potíže a v některých případech přechod od těch sociálních pracovních míst, jak bych to nazval, tak bude nezbytné tedy nejprve začít těmi sociálními pracovními místy a potom přejít k těm normálním. A teď přejdu pro změnu do francouzštiny. Sur a, a rád bych eh, zdůraznil povahu toho, toho, té smlouvy. Eh, je třeba, aby existovala profesionalita. To je jasné, že na tom budeme muset pracovat. A eh, je třeba být opravdu čestný a přiznat si, že v mnoha z členských státech ty veřejné služby mají velké potíže v tomto směru. Nemají schopnosti, nemají lidské zdroje, eh, mají vzdělání. To jsou věci, na kterých se musíme soustředit a jsou zcela zásadní. A je pravda, a já to uznávám, že aby toto opatření byla účinná, tak je třeba, aby ten eh, tutor, eh, aby to byla osoba profesionálně formovaná a aby věděla eh, všechno o sociálních otázkách a zaměstnanosti. Potom přístup, přístup musí být zároveň sociální a zároveň specializovaná v otázce nezaměstnanosti lidé, kteří o tom hovoří, tak to jsou lidé, lidé, kteří se to týká, to jsou lidé, kteří už dlouho nejsou na pracovním trhu. Po, poloti, polovina těch dlouho nezaměstnaných, to jsou lidé, kteří jsou nezaměstnaní už víc než dva roky. A je tady riziko, a někteří o tom tady hovořili, že se jedná vlastně o celou jednu generaci, která vlastně je mimo pracovní trh. A to znamená, že tady ztrácíme kapitál, protože tito dlouhodobě nezaměstnaní jsou taky dlouhodobě chudí. A týká se to i jejich rodin. To znamená, jde o reintegraci do trhu práce a to znamená, když je reintegrujeme, že pomůžeme i jejich rodinám, eh, dětem, kteří se dlouho nacházejí v situaci eh, chudoby. Čili toto opatření má také e, aspekt motivace, to znamená pomáhat lidem, kteří se dostali mimo e, pracovní trh a kteří už ani nechtějí na ten trh vstoupit a je třeba, aby našli novou motivaci. E, jedná se o otázky, které nejsou jenom spojené s tím, že nemají dost dobré formování, ale tam je otázka i, i zadlužení, otázka zdraví, jsou tady otázky mobility. My jsme to viděli v naší eh, analýze, že tam byly mnohé případy lidí, kteří eh, byli neschopni eh, že byli schopni přijmout práci, která byla 200 km daleko od jejich bydliště, ale tam je problém stěhování, tam je problém najít byt, tam je problém najít dětem nové školy, čili to jsou sociální otázky, které musí být řešeny. A my si myslíme, že jediný prostředek, jak tyto problémy vyřešit, je, aby ta osoba měla jednoho referenčního člověka, s kterým tyto problémy řeší, aby nemusela běhat od úřadu k úřadu. Pak samozřejmě je potřeba vyjasnit několik eh, jeden bod. Tato eh, opatření se budou moci aplikovat na celém území Evropské unie? Ano, na to je třeba se soustředit. Já eh, uznávám, že tady je ten problém venkovského prostředí. Já jsem citoval řadu zemí, kde je malá nezaměstnanost a to je často v těch kde pardon, větší nezaměstnanost, hlavně v těch venkovských oblastech. Čili je třeba se soustředit na obce a na kraje. A obce budou mít zcela zásadní úlohu, protože tyto obce budou muset vytvářet tato jednotná eh, kontaktní střediska eh, k těm mladým. A eh, mladým, kteří také bývají dlouhodobě nezaměstnaní. Naš, naše představa je taková, že bychom se chtěli vyhnout duplikaci mezi zaručováním a mezi nezaměstnaností, čili ti, kteří budou eh, mít nějaké záruky, nějakou pomoc, tak ne, na ně se nebude aplikovat toto opatření. Pak tady byly ještě další otázky. Eh, já nestačím na všechno odpovědět, ale navrhuji vám, že se sem vrátím, abychom o tom mohli ještě diskutovat. Myslím, že to bude zajímavé s vámi opět diskutovat. Toto je první taková, takový round otázek a můžeme se k ním vrátit. Děkuji vám. Ano, děkuji. Děkuji za ten efektivní způsob, jak jste eh, zareagoval na všechny ty otázky a určitě ještě s vámi budeme do budoucna diskutovat a mm, protože to jsou zásadní věci, o kterých ještě musíme diskutovat. Děkuji. Uh, Takže tím můžeme pokračovat s bodem 9 našeho programu. Směřování k aktu o jednotném digitálním trhu. Mhm. Návrh stanoviska, první diskuze k němu. A dám slovo zpravodajce nebo navrhovatelce Jutě Steinbruck. Steinruck. Děkuji, paní předsedkyně. Digitální věk již dávno nastal a digitalizace je něco, co nezastavíme, ale je nutné, aby ta digitalizace byla provázena nejenom technicky, ale také z hlediska sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Já jsem ráda, že na schůzce koordinátorů se mnou v tomto všechny frakce souhlasí, že je důležité, aby toto téma i nadále bylo ve výlučné příslušnosti našeho výboru. Digitalizace sebou přináší šance, šance pro Evropu a nemusí být vnímána automaticky jako ohrožení. Ale digitalizace sebou přináší také masivní změny. Masivní změny světa práce, digitalizace ovlivňuje, jak budeme pracovat my, jak budou pracovat budoucí generace. A je tedy nutné, abychom to celé sociálně politicky doprovázeli a doprovázeli také z hlediska politiky i zaměstnanosti. Návrh komise je velice technický a e, vůbec se nezabývá aspektem zaměstnanosti, jaký dopad to bude mít v budoucnu na zaměstnanost, eh, co musíme politicky učinit v této věci. Potřebujeme analýzy k tomu, jak se rozvíjí a vyvíjí zaměstnanost, jaký je tady kvantitativní a kvalitativní dopad digitalizace na zaměstnanost ve všech oblastech. Já jsem hovořila se sociální svazy a průmyslovými svazy, kteří například zmiňovali i téma péče s ohledem na digitalizaci. Budeme mít nové formy zaměstnání, částečně to již vzniká, to jsou ty takzvané crowd work, Eh, tady si musíme zanalizovat tento způsob zaměstnání, stejně jako zaměstnání v oblasti sdílené ekonomiky. To rovněž eh, sebou přináší mnoho změn. Tady je třeba mít dobrou analýzu toho, co musíme skutečně v Evropě učinit, nebo eh, sociální dumping, a mzdový dumping, kterýž máme v Evropě, i dumping hlediska sociálních nákladů. Tento dumping a tato konkurence se vlastně rozšíří na celý svět. S námi, s Evropany, budou konkurovat inženýři z Indie a dalších částí světa. Proto je důležité, abychom si dobře zhodnotili to, jak tedy situace vypadá, jak vypadá tady ta konkurence. A tu můžeme vyhrát pouze v případě, že budeme mít ty nejlépe kvalifikované pracovníky, kteří budou mít ty nejlepší dovednosti. Tady je důležitá spolupráce. Evropská komise navrhla na evropské úrovni koalici, velkou koalici pro digitální pracovní místa, již tento projekt zahájila. Jedná se o spolupráci s podniky. I zde je ovšem důležité mít sociální dialog, institucionalizovaný sociální dialog na evropské úrovni, tak abychom mohli doprovázet eh, tento projekt pomocí odborníků. Celoživotní učení, to je zásadně legend. Digitální vědomosti dnešní budou zítra již zastaralé, proto je důležité se soustředit na další vzdělávání a musí být institucionalizováno. Nesmíme to ztrácet ze zřetele. Myslíme vždy na to, že digitalizace, jaký nyní zažíváme, v mnoha oblastech vedla ke vzniku nejistých pracovních míst. Například inženýři v Silicon Valley, ty dnes říkají, že oni se jich zbavili, že pracují pro podniky, které mají miliardové zisky, jako je Facebook, Apple a další, ale oni mají nejistá pracovní místa, nemají vůbec žádné sociální zabezpečení, protože byli outsourcováni do pseudo um, Eh, samostatné činnosti výdělečné. I zde je třeba se na to podívat z hlediska politiky zaměstnanosti, jak to bude vypadat se standardy sociálního zabezpečení, jak to bude vypadat s úpravou pracovní doby, když již nyní máme ve velkém průmyslu um, oddělení, kdy v jednom oddělení spolupracují pracovníci z celého světa. I to je aspekt, na který se musíme zaměřit. Dále téma uh, ochrana zdraví při práci. I to je něco, co bychom si měli analyzovat a například podívat se na to, jak bychom mohli společně zastupovat zájmy osob samostatně výdělečně činných. I tady máme již první impulzy, které přicházejí z USA, které bychom měli podrobně proskoumat dále. Ochrana údajů velice nutná věc, zejména s ohledem na průmysl. Máme již nyní spolupráci člověka s robotem a v budoucnu jistě přijde že již spolupráce robota s člověkem, což bude pro nás přinášet úkoly nejenom v oblasti ochrany údajů, ale také ochrany zdraví při práci. Dále systémy sociálního zabezpečení musíme přizpůsobit eh, OSVČ, kteří potřebují ochranu. A podle mě, když ten vývoj, ten trend půjde tak jako do posud, je třeba si znovu zvážit to, jak můžeme zajistit pokračování našich eh, systémů sociálního zabezpečení. Bohužel ehm, počet nebo délka textu pro stanovisko je velice omezená. Takže já i za, sama předložím ještě mnoho pozměňovacích eh, návrhů ke svému vlastnímu stanovisku. Chtěla jsem vám tady krátce načrtnout hlavní body a velice se těším na další spolupráci s kolegy a kolegyněmi, zejména se stínovými zpravodaji, o kterých vím, již, že tomu na tom tématě, tématu už pracují velice intenzivně, setkávají se s odborníky, konzultují experty a já si myslím, že je to téma, které nás bude doprovázet ještě celá desetiletí. Děkuji. Děkuji. Ano, já si myslím, že to je skutečně téma, kterým se tento výběr bude zabývat ještě dlouho. Nejdříve dám slovo stínovému zpravodaji za EPP. Prosím o stručnost, když se podívám, kolik zájemců o slovo tady mám na seznamu. Ale prosím, nyní máte slovo vy. Paní předsedkyně, děkuji i vám za udělení slova. Budu se snažit o stručnost, ale navzdory tomu bych rád tady zmínil ty zásadní body. Paní kolegyně Steinrück, vy jste jmenovala celou zadu důležitých věcí, a e, nejenom s ohledem na vaši zprávu, ale na to, co jsme probírali dnes, vidím, že v mnoha ohledech se shodneme. A myslím si tedy, že relativně rychle dospějeme k velice dobrému textu protože si myslím, že alespoň mezi EPP a vámi, tedy SAD, není až tolik rozdílů, či velkých rozdílů. I já si myslím, že to je extrémně důležité téma a je velice důležité, aby se k němu náš výbor vyjádřil. Alespoň já ve sdělení komise k digitálnímu jednotnému jednotnému trhu jsem nenašel příliš mnoho textu o sociální otázce v tomto ohledu. Jsem rád, že se tady, že se tady věnujeme tématu trhu práce, díváme se na online platformy a díváme se na roli sociálních partnerů, že to tedy zapojujeme eh, do našich úvah. Já si myslím, že ty šance, které máme na analogovém trhu práce, asi se nebudou opakovat na digitálním trhu práce. Zpráva v sobě má mnoho důležitých a správných věcí, ale přesto bych rád některé věci ještě doplnil. Krátce to tady načetnu. Pro mě jako prostínového zprávy, respektive jakožto zástupce frakce EPP, mm, je jedna věc, která je nejdůležitější, totiž to, že to s sebou přináší více šancí než rizik. To je třeba si uvědomit. Digitalizace tady je, my ji můžeme utvářet a je to, je to zisk pro trh práce i pro společnost. Už podívejme se na to, co se děje v oblasti pracovní doby, která se nyní lépe přizpůsobuje životním fázím pracovníka. Potřebujeme tedy různé modely pracovní doby a regulaci pracovní doby. Tady samozřejmě z toho vyplývá úkol i pro sociální partnery. Interakce člověk-stroj, ta bude samozřejmě ještě silnější než dříve. Eh, ale z toho může také vyplnout to, že pracovníci budou odlehčeni, že nebudou mít tak velkou pracovní zátěž a že budeme možné zaintegrovat i osoby s postižením. Budeme mít více hybridních pracovních míst a propojení mechaniky a IT je důležitá. Z mého pohledu je tady důležité i téma duálních vzdělávacích systémů, která budou vzdělávat pracovníky pro takováto pracovní místa. Já si myslím, že jsme na konci věku křídy, jak já jsem si to popsal, to je ten věk, kdy eh, děti se učili a učitelé jim křídou na tabuli něco psali. Ehm, I vzdělávání škola se mění, digitalizuje a musíme se tedy zaměřit i na mm, další vzdělávání učitelů. V mnoha členských zemích se již přepracovává, respektive v mnoha členských zemí vlastně ta restrukturizace škol a školských systémů ještě nepokročila dostatečně, školy ještě dostatečně neučí té kompetenci v oblasti digitální, potřebujeme větší důraz na matematiku, informatiku, přírodní vědy a techniku. A samozřejmě musíme dbát o to, aby byly spravedlivé odměny. Dále přizpůsobení rychlit právního rámce eh, k, na ochranu údajů nebo ochraně údajů, tady bych rád uvedl dvě věci. Prostředky z iniciativy pro zaměstnanost mladých by mohla, bychom mohli použít proto, abychom podpořili sociálně znevýhodněné skupiny a zprostředkovali jim digitální kompetence. Například bychom mohli zdarma poskytovat certifikované kurzy online a z toho použít, pro ně použít prostředky z iniciativy pro mladé. Dále investice pro zaměstnavatele, aby oni mohli pokročit v této oblasti. Já ještě e, ve svých pozměňovacích návrzích zmíním celou řadu dalších věcí. A pouze krátce e, k paní Steinerovou bylo to velice správné, to, co e, jak si uvedla ve svém stanovisku. Nelíbí se mi bod 6, s tím mám problém. Všechny ostatní body z našeho pohledu jsou v podstatě v pořádku. Děkuji. Thank you. I'll give the floor to... Eh, Děkuji. Paní Tabesiuse, stínová za EKR, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Stanovisko paní Steinruck bylo velice negativní vůči, nebo je velmi negativní vůči novým technologiím a digitalizace obecně, což jsme mohli tedy od někoho z frakce SAD očekávat. Paní Steinru, tady popisuje, že tu digitalizaci ji nemůžeme zastavit, že je nezadržitelná, což vlastně implikuje v sobě, že by ji ráda zastavila. Pokud tady eh, navrhovatel stanoviska ještě podporuje strach z digitalizace, tak si myslím, že to rozhodně asi není pro občana nic vhodného. Ale podívejme se na to, že občané již digitální platformy využívají Facebook a tak dále. Průmyslová revoluce měla svůj původ u nás v Evropě. Při současné digitální revoluci bohužel jsme již dávno jaksi v pozadí nemáme, nějakou, nemáme nějaký významný evropský IT průmysl a víme, jaké dopady to má pro naši závislost eh, bezpečnostně politikou a ekonomicky politikou. Proto je tedy důležité, abychom sami vytvářeli digitalizaci, abychom sami pokročili a v Evropě vyvinuli odpovídající produkty a služby. Je třeba dostat se do situace, aby evropský IT průmysl byl určující a ne, aby pouze doháněl rozvoj, vývoj, ke kterému došlo někde jinde. Proto musíme tomuto průmyslu poskytnout dost povody a nepřetížit ho byrokratickými požadavky. Proto je důležité, abych právní a technická harmonizace v rámci digitálního trhu byla využita proto, abychom podpořili náš vnitřní trh EU a učinili ho konkurenceschopnějším a měli konkurenceschopné, mezinárodně konkurenceschopné IT podniky. Je třeba odstranit byrokratické překážky a zlehčit komercializaci. Bohužel stanovisko podle nás není vhodné, proto tak, jak bylo předloženo, aby bylo dobrou orientací pro budoucnost a my tedy se ho budeme odpovídajícím způsobem snažit pozměnit v našich návrzích. Děkuji. Ula Tornes, místo předsedkyně za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska které obsahuje celou řadu dobrých aspektů. Jsem ráda, že zpravodajka zdůrazňuje, že zaměstnanost a sociální politika musí držet krok s digitalizací. Také jsem ráda, že zmiňuje vzdělávání, školení a také i, že se hodně zaměřuje na integraci sociálních partnerů do digitálního trhu. Nicméně tam mě podle mě také řada věcí chybí. Za prvé, klíčové pro mě je, abychom my jako výbor pro zaměstnanost, abychom se zaměřili na potenciál tvorby pracovních míst na digitálním trhu. Já si myslím, že je daleko více možností než hrozeb, které tento trh skýtá. Digitální trh podle komise má potenciál vytvářet, vytvořit 100 tisíce nových pracovních míst v Evropě, ale ta se vytvoří pouze, pokud pochopíme jak tedy eh, využít ten digitální potenciál. A to tady ve zprávě mi chybí. Za druhé, potřebujeme se více zaměřit na digitální dovednosti, know-how. Spravodajka to tam zmiňuje, ale mělo by to být více do detailu. Dovednosti, know-how lidské je zásadní, pokud chceme skutečně eh, odblokovat ten digitální potenciál. Potom musíme lépe pochopit i, jak integrovat digitální příležitosti na trh práce, abychom zvýšili produktivitu a přidanou hodnotu. Takže to budou základní linie, kterých se budu držet já a těším se na spolupráci a chci poděkovat zpravodajce ještě jednou. Děkuji. Děkuji. Paloma López, Stínová Zague. Děkuji paní předsedkyně, já chci poděkovat zpravodajce. Souhlasím s řadou návrhů, jako například zapojení sociálních partnerů a další. V každém případě bych chtěla zpravodajce říct, jaké jsou naše priority. V dvě v zásadě. První, zajistit, aby lepší produktivita spojená s digitalizací, aby měla efektivní dopady na lepších životních podmínkách pracujících. Musíme dávat prioritu nejenom inovaci, která zlepší kvalitu života, ale i musíme zajistit, že ta inovace povede k lepším platům a ke e, zkracování pracovního dne, pracovní doby a že se tím nezvýší vykořišťování a e, strukturální problémy. Dále, digitální agenda musí mít i e, dopad na novou ekonomiku a pracující, kteří tam pracují, například autoři, ti tvůrčí pracovníci, takže eh, zde eh, jejich díla musí být ochráněna, aby eh, tedy jejich hodnota nebyla znehodnocována nebo nebyly vykořišťovány, vykořišťována ta jejich díla na elektronických platformách. A potom i zde máme i další příklady, jako například poštovní služby a podobně. A takže je třeba podobné tedy v službě, jako je Amazon, také kontrolovat, aby nedocházelo ke zneužívání. Dále i není možné tedy vytvořit eh, i díky digitalizaci sociální dumping, protože eh, často dochází k velkým koncentracím v rukách monopolů na tomto trhu, takže v tomto eh, doufáme, že se dohodneme se s navrhovatelkou. Děkuji. Paní Čanoka, Žanoka, která zastupuje zelené, máte slovo. Ano, přesně tak, děkuji hovořím za zelené, za Moniku, naši stínovou zpravodajku. Chceme poděkovat paní Steinruck a vítáme její přístup. A souhlasíme s vámi. Myslíme si, že návrh stanoviska je dobrým základem pro diskuzi. Zelení. My, my si myslíme, že návrh komise postrádá sociální dimenzi a je třeba tyto eh, nedostatky vyřešit a řešíte i ve stanovisku. Je velice důležité, aby digitální agenda se stala zároveň i sociální agendou. A proto předložíme v tomto smyslu návrhy pozměňovací. abychom jasně deklarovali, že digitalizace nebude podkopávat práva pracujících a že nepovede k, ke zhoršeným pracovním podmínkám. Musíme nalézt nové mechanismy ochrany, které budou adekvátní novým pracovním podmínkám digitalizace. Děkuji. Děkuji. Paní Begin tady není. Takže Laura Agia. Sí, grazie, president. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Kolega Begin je eh, na pracovní cestě, takže mě požádala, abych eh, tlumočila zde její eh, myšlenky a děkujeme paní kolegyni Stajruk za práci, kterou vykonala a zajišťujeme vám, že budeme spolupracovat eh, na eh, tomto návrhu stanoviska. Digitální jednotný trh je jeden z velkých eh, výzev a Evropa na ní musí odpovědět v příštích letech. Žijeme v době, kdy Digitální rozvoj nám usnadňuje život, ale vytváří eh, nové obchodní prostory, které před lety jsme si neuměli ani představit. Velká výzva dneska to znamená, že musíme uniformovat trh, který má mnoho, i když neviditelných, ale velkých překážek, například roaming při telefonování nebo blokování některých prodavačů online a různé tarify internetových služeb, které se mění z jednoho státu do druhého. To jsou situace, které je třeba překonat, pokud chceme, aby eh, chom vytvořili opravdovou eh, Evropskou unii, nejenom eh, nominální. Je zcela zásadní, abychom se nechali, nechali převálcovat touto revoluci, ale třeba, aby tato digitální era vytvářela, vytvářela pozitivní přínos pro naši společnost. Vytváří se nové specifické kompetence a ty často bohužel eh, se setkávají s malou připraveností evropských občanů k, tomuto, k těmto digitálním pracem. Ještě velice málo lidí eh, umí ovládat digitální eh, věci. Například 50% lidí jenom používá ty základní digitální operace. Je třeba tedy rozšířit digitální alfabetizaci, aby spotřebitelé měli lepší kompetenci. A malé i střední podniky s tím uměly pracovat, protože jinak budou pohlceny velkými nadnárodními společnostmi, poté poté, co vstoupí na globální trh. Jenom 7 malých a středních evropských podniků, které pro, prodávají přes hranice, mají konkur- jsou konkurenceschopní na e, trhu a mají nestejné tarify v DPH v současné době, tedy pro zasílání do, do, eh, do zahraničí, například z Itálie, pětkrát dražší, nežli tomu bývá na mezinárodním trhu. Je třeba zdůraznit, že potřebujeme velkou změnu a jako vše, ve všech změnách jsou ti, kteří jsou vítězi a ti, kteří jsou poražení. Já jsem přesvědčená, že nakonec ten, eh, ta bilance může být pozitivní, ale nedá se ani popřít, že takovýto přechod pro určitou vrstu eh, pracující, kteří nejsou zvyklí na eh, rozvoj a na digitální trh, to bude znamenat, že přijdou o práci je tedy potřeba, abychom měli i politiky pro zaměstnanost a sociální politiky, které podpoří eh, lidi, například eh, podpoří i, i eh, příjem svým vlastním občanům. Digitální trh může být i velkým obratem budoucnosti. Já děkuji paní mm, zpravodajce Stajnrukové a my velice brzy předložíme naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji za ENF, pan Martel, nebo kdo? Ano, takže teď máme na seznamu další řečníky. Paní Moran Šartě. Two minutes is maximum. Merci, madame la no, Děkuji, paní předsedkyně. E, já budu velmi stručná. Chtěla bych poděkovat Jutě Steinruck a říci, že v, této, v tomto výboru eh, je správné, že se stavíme k tomuto námětu pozitivně, protože to je námět, který eh, se vždycky studuje eh, z ekonomického technického hlediska, ale zaměstnanost vlastně má dopad nejenom na současnou skutečnost, ale tento sektor digitální musí také vytvářet zaměstnání. Je tady, podporuji tady mnoho věcí, které pan Schulz eh, řekl, k tomu se nebudu vracet. Ale chtěla bych říct, že bych předložila pozměňovací návrh bodu 1, protože myslím, že je třeba být pozitivnější. Ty politiky pro zaměstnanost musí podpořit přechod k digitální to je něco, kde musíme být zcela pozitivní. A druhý bod, říkáte paní Steinruck, že eh, přechod k digitálnímu trhu musí být eh, doprovozen tedy sociální eh, politikou a politikou o zaměstnanosti, ale já si myslím, že tam je třeba také teritoriální politiky. Mm, to jsme o tom hovořili i o té dlouhodobé nezaměstnanosti, eh, tady to platí také. Existují oblasti, které jsou takzvané bílé zóny, které vlastně nemají přístup k digitálu a v tomto případě podniky nemají žádnou budoucnost. A zaměstnanost má taky nemá žádnou budoucnost. Čili když se podíváme globálně na politiku zaměstnanosti, tak je třeba tam vložit i to slovo územní do eh, naší agendy. A k bodu čtyři je třeba, aby došlo k rozvoji kompetencí při používání a při vytváření služeb. A proto je třeba přizpůsobit eh, nejenom eh, pedagogický obsah, ale i neustálé vzdělávání. A u bodu 6 tam je třeba nové organizace, protože nové technologie jsou zcela nezbytné pro vytváření eh, nového profesionálního života. A eh, je to způsob, eh, kterým pomáháme lidem, aby ovládli tyto nové technologie a vrátili se na pracovní trh. Děkuji. Děkuji dvě minuty. Já myslím, že ani dvě minuty nepotřebuji, jenom jsem, chci říct, že velice eh, kvituji s potěšením, že výbor se zabývá tímto tématem, protože si myslím, že dokument komise je příliš krátkozraký a nezaměřuje se na sociální aspekty tohoto trhu, digitálního trhu. A druhá věc je, ta je také důležitá, je, že vidíme, že když hovoříme o e, dopadech na zaměstnanost nebo sociálních dopadech digitální éry, tak někteří si myslí, že se to pouze týká Amazonu, Google a tak dále, ale já si myslím, že že, se, že to bude znamenat změny na normálních jiných pracovištích e, od Eh, konstrukčních eh, kanceláří, mm, změní se pracovní podmínky na univerzitách, eh, které často budou těžší, třeba prekérní, nebo způsob organizace zdravotnictví, poštovních služeb a výroby. Takže bych chtěla říct, že je důležité, třeba bychom připravili toto stanovisko, ale abychom si uvědomili, že to je pouze první krok a že další ještě přijdou. A je to strašně, zajímavé, to strašně zajímavé. Thank you. Eh, Děkuji. Pan Gerike. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Steinrung, myslím si, že téma vaší zprávy je vysoce aktuální. Nechci se tady mě, eh, věnovat všem detailům, ale je to pravda. Práce se razantně mění. Hovoříme již o práci čtyři nula. Automatizace, digitalizace, crowd and click working, ty charakterizují čím dál tím více pracovní život. Arbeit 4.0 v sobě skrývá šanci rizika e, vyvolává naděje, ale také obavy. Jak vypadá budoucnost práce, jaké rámcové podmínky chceme nastavit? Myslím, my jako politikové e, bychom měli tento změnu doprovázet konstruktivně přemýšlet o práci, jak bude vypadat budoucnost. A nestílím postoj těch, kteří ve každém dalším vývoji vidí pouze ohrožení. Ne, práce 4.0 není vždy nejistá. Práce 4.0 může být jakýmsi živnou půdou pro novou pracovní kulturu. Můžeme mít nové pracovní prostředí, které bude vstřícné vůči rodinnému životu. Tuto šanci musíme využít jakožto člen uh, svazu katolíků v hospodářství a zprávě jsem někdo, komu to téma není vůbec mm, neznámé. Mnohé svazy katolíků již pro e, po celá staletí se zasazují o to, aby práce byla vstřícná vůči lidem, vůči rodinám a již celá léta se snažíme vydávat podněty pro vznik nové pracovní kultury. Já si myslím, že v, tomto, v této zprávě bychom měli vidět šanci na to, abychom vytvořili novou pracovní kulturu v Evropě, novou kulturu rodin. Prosím, šlápněme na plyn a nešlapejme na brzdu. Děkuji. Děkuji, pan Šuste. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, auch ich begrüße den Bericht. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám návrh zprávy paní Jute Steinruck velice, neboť zmiňuje veškeré důležité otázky. Já bych se krátce soustředil na dvě věci, které jsou pro mě obzvlášť důležité. Jutta Steinruck již hovořila o tom, že pro, ní jsou velice, že pro ní je velice důležité zapojení sociálních partnerů. Já si myslím, že my bychom měli přijít s požadavkem v tom smyslu, že chceme zřídit fórum digitální agendy, kde by byli zástupci sociální partner, sociálních partnerů, komise a parlamentu. Abychom nejenom diskutovali o tom, jaké dopady by to mohly mít, ale zároveň diskutovali o tom, jaká regulace je nutná. To, že regulace nutná bude v oblasti sociální s ohledem na pracovní vztahy, Eh, to myslím nikdo nemůže, eh, tomu nemůže nikdo odporovat. Když někteří tady říkali, že by bylo možná nejlepší nechat vývoj, jak si pokročit a pak eh, za pár let se na to podívat. Ne, já si myslím, že je nutné, abychom tady regulovali, zejména v oblasti pracovní doby, dále v oblasti sociálního zabezpečení, zejména v oblasti crowdworkingu. A i tady bude důležité to, abychom to neregulovali pouze na národní úrovni, ale přímo na evropské, protože tam se prostě vyskytnou věci a témata, které bude lepší upravit na národní úrovni, ale zase jiná tématy, které bude vhodnější upravit na evropské úrovni. Takže já prosím o to, abychom teď přistoupili k regulaci, abychom nevečkali nejdříve, jaký to vezme vývoj, ale abychom doprovázeli tento směr, tuto tendenci našim regulačním úsilím. Děkuji. Maria Lauristy. Děkuji, já jsem stínovou zpravodajkou v ochraně údajů a včera na Libe jsme vedli diskuzi na stejné téma a jenom bych chtěla tady mm, předložit stejný návrh, to znamená eh, společné jednání eh, TRAN, Imko LIBE, tedy čtyř výborů, kterých se to týká, tato digitální agenda, protože eh, mm, takže to je jedna věc, kterou bych si přála. Včera jsme ve vašem výboru to všechno viděli pozitivně a tady bych chtěla říci, že Utah skutečně připravila dobrou zprávu, ale některé někdo vůbec si ani nedové představit, jak to půjde daleko. Například změna v povaze pracovních míst, tak jak jsme tady eh, slyšeli. Potom problém změny v koncepci pracovní doby, hranice mezi pracovní dobou a eh, eh, dobou volná, mezi pracovištěm a eh, tím, že někdo pracuje z domova. A potom, když se podíváte na digitální služby, tak v Estonsku my v podstatě již pos, poskytujeme řadu služeb pro jiných zemí, tedy že se mění eh, ten pracovní trh hm, a různé státy mají různé možnosti poskytovat digitální služby. Hm, a takže zcela hm, souhlasím. Eh, nový přístup k sociální ochraně, kdy eh, je to skutečně Eh, prekérní pracovní podmínky, no to je termín, který vůbec není moc jasný eh, protože pracovní místa mohou se přesouvat spolu s lidmi nebo s těmi službami, můžou se přesouvat ze země do země, takže je důležité, abychom měli i digitální trh práce v Evropě, který bude eh, i průchodný, otevřený zároveň a já myslím, že musíme tedy jít ještě více do hloubky. Spravodajka, paní Steinruck. Ich denke, äh, ich Myslím si, že jsem ve svém úvodu to řekla velmi jasně. Já si myslím, že digitální vnitřní trh v sobě skrývá velké šance a vůbec nepatřím k těm, kteří eh, by chtěli zadržet tento vývoj, který začal již před dlouhou dobou. Má kritika se týkala sdělení komise. Já jsem kritizovala to, že se toto sdělení soustředuje pouze na technické otázky, pouze na ty technické výzvy a že se příliš málo zabývá otázkou kvalifikací a zejména, že zcela vynechalo uh, veškerou tu sociální oblast a oblast politiky zaměstnanosti, ale podle mě tato oblast je stejně tak důležitá jako ta oblast technické infrastruktury. Musíme jako politickým způsobem doprovázet tyto změny. Pokud se zlepšíme kvalitativně, technologicky v Evropě, tak musíme i od samého počátku investovat do vzdělávání. A pak máme velké šance využít dobrým způsobem digitalizaci. Když vytvoříme dobré rámcové podmínky, tak si myslím, že digitalizace se stane, se nutně stane i úsměšným modelem pro Evropu. Ale my zde na výboru musíme tematizovat ty výzvy. Možná paní, pan Trebe, paní Trebenius příliš nenaslouchala mým slovům na úvod, v úvodu ale ještě jednou pozorně, bohužel ve stanovisku máme jasně omezený počet znaků, takže já mohu mm, ty věci, které jsou pro mě důležité, skutečně pouze načrtnout a pak to společně rozvinujeme. Mm. Jde skutečně o to, abychom sladili zájmy spotřebitelů se zájmy pracovníků Auta si auta nekupují, proto musíme v budoucnu zajistit to, aby pracovníci mm, mohli jít správnou cestou, cestou digitalizace, aby využili. Já vidím, že tady na výboru panuje velká schoda, že se se mnou v mnohem souhlasíte. Já děkuji všem, kteří jsou již aktivní, kteří se již obrátili na svazy, odborníky a tak dále a získávají jejich názory. Já se těším na práci na tomto zajímavém tématu. Děkuji, zajímavá diskuze, určitě se k ní ještě budeme vracet, protože se to týká globalizace, digitalizace, to je úplně nový svět. Pozměňovací návrhy termín je 29. září v poledne. A Budeme pokračovat s bodem 10 programu a dám slovo Eurofound, nadaci Eurofound, pan Mascarini a paní Ludvinč. Thanks a lot, Madame la Présidente. Uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové kolegové, dobré dopoledne. Za prvé bych vám chtěl poděkovat, chtěl bych poděkovat mm, paní předsedkyně, místo předsedkyním a mm, koordinátorům a především Elizabeth Moren Šartě. Chci poděkovat za pozvání a za možnost mm, představit eh, eh, výsledky naší práce. Dnes vám představím eh, výsledky naší studie Zaměřím se na implementace záruky pro mládež, to mám za sebou první rok a kolegové potom představí náš přístup k sociálnímu začlenování. A víme, že že mm, mládež postihla ekonomická krize již před sedmi lety, to začalo, a i přes určité známky zlepšení, tak více než 20% mladých je nezaměstnaných v Evropě, 40% i více v některých zemích a 12% obyvatel tedy je potřebná populace a mm, i zde dlouhodobá nezaměstnanost je také velice vysoká, především u mladých lidí, protože eh, eh, většinou absolventi strávili malou dobu, krátkou dobu tedy v zaměstnání a poté jsou nezaměstnaní a eh, dlouhodobě, což je riziko sociálního vyloučení. Tato strategie pro mladé byla rozdělená do dvou hlavních linií. Za prvé jedna linie, která vede ke zaměstnanosti a potom širší přístup, který vede k sociálnímu začlenování mládeže. Víme, že implementace té části zaměstnanosti, tak eh, ta se opírá o záruku pro mladé, kdežto ten širší přístup zahrnuje služby, sociální služby a podobně a pomoc těm znevýhodněným skupinám. Tato mládež byla diskutována v roce 2013 v radě, kde se říká, že všichni mladí lidé mladší 25 let by měli dostat dobrou nabídku eh, zaměstnání, vzdělávání, eh, učňovského poměru eh, a stáží aby, a stále se tam hovoří o včasné intervenci, která je základní, zásadní pro to, aby se snížilo riziko dlouhodobé nezaměstnanosti. Toto je propojeno s krátkodobými opatřeními a dlouhodobými reformami, které mají překonat eh, bariéry, které existují na trhu práce, kdy mm, Mm, v podstatě mládež nemá šanci dostat se k práci, na trhu práce, takže je třeba, aby ten přístup byl individualizovaný, integrovaný, existují různé podskupiny, různé skupiny podle potřeb eh, a každý člověk má své potřeby a své charakteristiky. A, takže odmítáme přístup, který by byl stejný pro všechny. Je to přístup individualizovaný, který hlásáme. Členské státy hm, měly různé startovací pozice, hm, potřeby také se lišily, hm, tedy potřeby těchto dlouhodobě nezaměstnaných se také lišily. A první rok implementace nám ukázal, že některé členské státy eh, přijali širší, eh, uší přístup, jiné státy širší přístup, kdy propojují tuto záruku pro mladé s dalšími politikami v oblasti školství, vzdělávání, propojí to s aktivními politikami zaměstnanosti i spolupracují s dalšími partnery, aby se překonala ta roztříštěnost těchto politik aby to byla skutečná strategie pro mladé lidi. Konkrétní kroky akce. Máme šest dimenzí. Za prvé eh, poradenství, informova, šíření informací, osvěta, například v Itálii. Máme nyní novou strategii založenou na v takovém prvním pohovoru, potom hlubší pohovor, eh, kdy se používají různé nástroje, které umožní eh, identifikovat, zda ta osoba je ohrožená nezaměstnaností dlouhodobou. Podle toho se vytvoří programy, různé webovské stránky, portály, mm, které jsou dostupné. Třeba ve Španělsku je to portál, který je aktivní od července 2014. A co jsme tady viděli je, že Eh, samozřejmě eh, ve skandinávských zemích jsou schopni schopni se k těm lidem dostat, k malým lidem dostat snáze než v jiných státech a možná, že eh, ty státy, které nejsou schopny se dostat těm mladým lidem, nevyvíjí takové úsilí. Některé země jako Itálie, Francie, používají třeba různé typy komunitní práce, civilní služby a podobně, což je takový přechod do regulárního pracovního místa. A i ve Francii mají takový systém, který je velice rozpracovaný, kdy nejprve tady se jim nabídne taková přechodná práce, například další země jako Estonsko, tam mají program první práce, který se nazývá First Job, kdy mm, stát poskytuje dotace zaměstnavatelům, kteří najmou mladé lidi s garancí, že, je, že budou u nich pracovat tři roky. Dále některé státy nyní e, i znovu mm, přehodnocují nebo dovytváří, vytváří eh, systémy učňovského školství, nebo třeba Irsko přijalo reformu v roce 2014, kdy eh, eh, pracuje tedy na této reformě učebních poměrů, systému učňovského školství, kdy se snaží propojit zaměstnavatele mm, mm, se, škol, se školami. A dále podnikání mladých, podnikatelský duch, třeba Španělsko nebo Řecko, ty vytvořili z tohoto typu práce, tedy podnikání, důležitý pilíř. Dále bariéry, pro které se staví implementaci této záruky, takže zde jsou tři hlavní směry. Za prvé, bylo těžké vytvořit mm, partnerství ten přístup, který by se opíral o partnerství třeba pro mm, vyvíjení různých projektů, například v Irsku máme takový hezký příklad takovéhoto partnerství, ale mm, někdy to bylo těžké tedy vytvořit partnerské vztahy mezi e, službami e, zaměstnanosti a dalšími aktéry na trhu práce. Víme, že tam máme e, 46 miliard, které jsou v té záruce, ale mm, většina mm, a jde na zvyšování služeb. Mm, Pod, dále je zde problém s absorpční kapacitou, především ve systému vzdělávání, školství. A nakonec některé z problémů, které přetrvávají dostat se k těm mladým lidem, vytipovat je, to je obtížné. A v některých státech jsme viděli, že zde se zaměřují konkrétně na e, ty, kteří jsou připraveni pracovat, ale ne na ty, u kterých je to problematické. Dále otázka kvality těchto intervencí. Zde e, Mm, je třeba se podívat na to z toho pohledu, zdali záruka je příležitostí pro všechny, anebo zdali je to, eh, zdali nám jde o udržitelnost, skutečnou integraci na trhu práce, eh, tedy zvyšovat zaměstnatelnost mladých lidí dlouhodobě. Potom jsou potřeba strukturální reformy. Ano, zde Některé státy musí zreformovat eh, veřejné služby zaměstnanosti, pokud je o kapacity a pokud je o schopnosti, dovednosti. Například ve Švédsku, to je eh, země, která je tradiční, která funguje dobře, tato záruka pro mladé a tam eh, mají specialisti, specialisty, kteří hledají místa, ale Mm, stačí jich je tam jenom 40, kdybychom chtěli použít stejný model třeba v Itálii, vzhledem k velkému počtu nezaměstnaných, tak tam by to byly tisíce těchto pracovníků, kteří by byly potřeba. Dále je třeba mít rámec pro vyhodnocování fungování této záruky, abychom se byli schopni ponaučit ze zkušeností těch různých iniciativ a zjistit, zda jdou správným směrem nebo zda je třeba je zlepšit je třeba se ponaučit ze všech kroků. A teď, nechá, teď dám slovo kolegyni. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za pozvání na dnešní schůzi a za příležitost vám říct, jaká jsou na, naše hlavní zjištění, která vám doufejme pomohou. strategie pro mladé, než se podívám na jednotlivé konkrétní politiky, tak je třeba mít na paměti toto za prvé. Bez ohledu na to, jak kdo vnímá sociální začlenování, tak zde existuje několik bodů či charakteristik, které jsou společné pro všechny. První, i která je důležitá, je, že sociální začlenování je širší koncepce, to znamená více než jenom chudobu a sociální vyloučení. Za druhé, když hovoříme o sociálním začlenování, tak nesmíme přistupovat k mladým lidem jako k uživatelům našich politik, jenom příjemcům. Ne, je třeba je zapojit, to je takzvaná participace, aby sami mohli přispívat do společnosti, ve které žijí. A nakonec to je velice důležité, když hovoříme o politikách, když hovoříme o sociální inkluzi, tak zde může existovat různ, eh, mohou existovat různé dimenze, jednak individuální a kolektivní. Ano, my hovoříme o mladých lidech, kteří jsou vyloučeni, ale také můžeme hovořit o těch, kteří je vyloučují. Buď to jsou systémové faktory, třeba které brání těmto lidem se integrovat na trhu práce, a ve společnosti jako takové. Jenom abychom si připomněli toto. Studie je unikátní v tom, že pokrývá mm, více než 20 zemí, takže doufáme, že pro řadu z vás to bude vzácný zdroj informací. A když hovoříme o sociální inkluzi, tak ty země, které jsme studovali, Švédsko, Irsko, Francie, Španělsko, Bulharsko, Dánsko, Spojené království, Nizozemsko, Slovensko, Lotyšsko a Řecko. Rozhodli jsme se eh, podle klíčových ukazatelů nezaměstnanost, sociální vyloučení, geografické pokrytí, to je také důležité kritérium pro Eurofound a potom jsme se zaměřili na některé klíčové kategorie či tematiky například tematika jako duševní zdraví, což je mm, dost mm, problematika viditelná ve Skandinávii. Politiky. Pro mě bylo velice zajímavé mm, se podívat i na kontext, ve kterém ty politiky fungují. A Massimo zmínil ty finanční limitace, škrty v rozpočtech, které existují v různých státech, i ten fakt, že e, politici tady museli řešit e, velice bolestivé věci, to znamená, e, jakým směrem se ubírat, kam ty zdroje dávat prioritně. Potom i naše diskuze reflektovala, že jak si situace se dramaticky mění. Ano, jsou zde různé potřeby různých skupin a je třeba i adaptovat služby a mm, zde e, i ta e, dimenze digitálních změn, to je zásadní, to má zásadní dopad na to, jak služby jsou, jsou koncipovány. A konkrétně bych řekla, když hovoříme o mladých lidech, o tom, jak e, o, mladí lidé tedy používají digitální nástroje, tak skutečně je třeba toto vzít do úvahy. A nyní ještě ty politiky. Ta, eh, chtěla bych se zaměřit na tři hlavní body. Za prvé, máme zde skupinu asi 30 různých politik a my jsme se snažili je zanalizovat eh, a vyvodit z toho určitá doporučení. Asi víte, že jsem zmínila, že sociální inkluze Eh, může být nahlížena z pohledu individuálního i kolektivního. Takže my jsme eh, vytvořili si kategorie různých politik, eh, tedy individuální politiky a potom strukturální obecnější politiky. Ty, které jsou individuální. Takže zde asi vás nepřekvapí, že ty jsou mm, rozšířenější v různých zemích, mohou se týkat faktu, že mm, Eh, otázka mládeže tam je prioritním tématem a potom i eh, často je těžší tedy tam eh, měnit třeba strukturu systému. Tyto politiky se většinou zaměřují na zvyšování dovedností mladých lidí, zaplnit to různé vakuum, které existuje, kde, tak aby lidé, mladí lidé byli schopni více odolávat rizikovým faktorům. Velice často používají tedy eh, vzdělávací programy, eh, potom eh, se snaží tedy i hm, takže to třeba bylo viditelné v Spojeném království, ve Španělsku. A když se podíváme na strukturálnější politiky, takže zde zaprvé vidíme, že politiky jako takové se zabývají třeba lokálním plánováním, jak, se, jak upravit mm, tedy mm, ty možnosti vydávat eh, Eh, doporučení nebo rozhodnutí způsobem, do kterého se více zapojí mladí lidé. Potom eh, Masiliano řekl, že to platí pro eh, záruku pro mladé i pro hm, sociální inkluzi. Jsou zde politiky, které se snaží zvyšovat dovednosti i těch mladých lidí, těch úředníků nebo pracovníků, kteří pracují s mladými lidmi. To je příklad třeba Řecka, Bulharska. Potom i E, další charakteristikou těchto politik je, že tyto politiky se snaží schromažďovat e, důkazy o problémech, které musí řešit mladí lidé a mm, jde o to, aby ty politiky mm, na národní úrovni mm, byly uspůsobeny dobře. Potom další způsob, jak se zabývat těmito politikami, je podívat se na to, kdy, v jakém časovém okamžiku eh, tedy eh, nastane eh, ta intervence. Zdali je to jenom forma prevence, prevence anebo naopak reakce. Takže prevence. Zde je snaha tedy předejít tomu, aby se ta osoba nedostala do toho znevýhodněného postavení. Potom mm, většinou se tam eh, zaměřují na eh, posilování angažovanosti mladých lidí, tedy mm, ve společnosti a nejenom pro účely tedy sociální inkluze jako takové, ale i proto, aby ta osoba získala takové návyky, dovednosti, aby, se, aby ta zaměstnatelnost se zlepšila. Potom i eh, kompenzační opatření Mm, zde mm, třeba z různých důvodů ta osoba již je znevýhodněna z nějakých důvodů, třeba eh, třeba mm, z nějakého důvodu pro tu mladou osobu eh, bylo bolestné přejít ze školy do, na trh práce a dále. Potom i eh, se vytvořily cílové skupiny podle různých tedy charakteristik jako mladí lidé pocházející z migrace nebo s postižením, takže to jsou osoby, které mají další takovéto znevýhodnění, takže pro ně se připravují ty politiky a samozřejmě i potom podpora, kterou ty osoby dostávají. Například ty osoby mohou eh, třeba Mm, mohou tedy mm, působit v různých tedy službách, třeba sociálních službách a podobně jako Bulharsku, Lotyšsku. No a poslední bod. Ta zpráva věnovala i hodně času a zdrojů tematice zapojení mladých lidí a tady opět ve zprávě jsme mm, zjistili, že je třeba zajistit smysluplnou participaci a my jsme tedy i Ehm, zjistili určité výzvy, kdy eh, jsme mm, se snažili zjistit, proč eh, k té participaci nedošlo tak, jak mělo, co se lhalo. Dále eh, máme skupiny, ke kterým se těžko služby dostávají a eh, často ta participace nebo ty snahy zapojit mladé lidi, ty většinou skončí u těch lidí, mladých lidí, kteří jsou toho schopni, ale je třeba jít dále k těm, kteří mají určité znevýhodnění. Potom rozsah participace, zapojení je velice snažší zapojovat lidi třeba prostřednictvím eh, volnočasových aktivit, sportu, kultury, ale těžší prostřednictvím politických, společenských, sociálních aktivit, takže proto je třeba tedy uspůsobit také ty naše politiky a potom je zde i vždycky rozdíl mezi kolektivní participací a politikami, které musí být individualizovány a potom v řadě států, členských států, tak tam nám bylo řečeno, že i ty, mm, ten přístup oficiálních eh, úřadů je také dost problematický, že tady ta participace, to zapojování by se nemělo týkat pouze eh, mladých lidí, ale širší společnosti, tedy všech. Dále. Mm. Nyní já jsem si uvědomila, že tento týden je velice důležitý. Když jsem připravovala tuto prezentaci, tak jsem si uvědomila, že tady se děje spousta dalších akcí a v pátek OSN přijme, eh, přijme Eh, ty takzvané udržitelné cíle, které nahradí cíle milénia do roku 2030 a řada z těch 17 priorit v podstatě podle mě je velice relevantních i pro Evropu a pro mladé lidi, jako snižování chudoby, sociální začlenování, snižování nerovností eh, v rámci zemí a mezi zeměmi rovné příležitosti pro všechny, kvalitní vzdělávání, o tom hovořil Massimiliano, a potom zajistit eh, dobrá, kvalitní pracovní místa. Doufám, že naše zpráva, naše studie, nejenom ta konsolidovaná verze, ale i ty studie podle jednotlivých států, které jsou na vyžádání k dispozici, že určitě vám hodně pomohou ve vaší budoucí práci. Děkuji. Děkuji bardzo panu Maximiliano Mascarini. Děkuji mnohokrát paní Mascarini. Děkuji oběma řečníkům za prezentace. A nejdříve tedy zahájíme mm, debatu. Jako první bude mít slovo paní Morin Chantier. Hm, takže prosím, máte prostor vyjádřit své připomínky. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, že jste zorganizovala toto slyšení. Potřebujeme vašeho, vaši úhel pohledu pro to, abychom mohli doplnit eh, politiky, které my bráníme a do kterých jsme mnoho investovali a nenecháme nic eh, do budoucnosti nevyřešitelného, takže ta diskuze eh, dnešního dopoledne to také dokazuje. Já bych ráda zdůraznila několik bodů, o nich jste se zmínila. A to se jedná hlavně o ty výzvy, protože existují bitvy, které musíme mít, existují výzvy a to všechno, k tomu všemu se musíme postavit. Takže k těm výzvám. První výzva, kterou my máme, to je e, výzva individualizace, vy jste to také řekla. A to je to, co je vlastně nejtěžší, e, jak jakožto odpověď eh, na eh, informace. Masifikace všechny evropské země eh, k ní mohly přistoupit, ale individualizace tam jsme ztratili zcela tam jsme ztratili ten zvyk se tím zabývat. Mladí, kteří jsou vyloučeni, mladí, kteří hledají práci, my e, vůbec neumíme k ním individuálně e, přistupovat, takže je třeba se na toto soustředit. Potřebujeme techniky na to, abychom tu práci individualizovali a ne, ne, podaří se nám to, pokud nebudeme schopni e, takto individuálně k tomu přistupovat. Problém paní předsedkyně je v tom, že je potřeba odpovědět na požadavek individualizace, ale protože je tady mnoho potíží, tak každý rok se vlastně zvyšuje ta základna mladých nezaměstnaných, takže vlastně máme tady na jedné straně masu lidí a pak to potřebujeme eh, je pojednávat individuálně, čili máme vlastně mnoho lidí a zároveň velice málo těch, na které se můžeme pohlížet individuálně. To je veliká mm, nesrovnalost. Evropské země úplně ztratili eh, schopnost eh, toto pojednávat. Je to velmi těžké. Ale pokud eh, chceme, aby naše politiky byly úspěšné, aby se nám podařilo integrovat mladé, tak je třeba, abychom my všichni se nad tímto zamysleli, protože to je velice důležitý bod. A druhá sázka. Naše politiky a naše studie eh, se soustředují na 15 až 20 let ale e, této periodě vlastně odpovídá 25 až 30 let. To jsou ti lidé, kteří, které jsme nechali, kteří postupně zestárli a kteří jsou vlastně také ještě e, mladí na to, aby nastoupili do nějaké e, práce s kvalifikacemi, které prostě nemají, které neodpovídají potřebám. Čili tady je určitá vrstva lidí, kteří jsou ponecháni sami sobě 25 až 30 let. To, je, to jsou lidi, kteří eh, nejsou na tom tak, že by vypadli z trhu. Oni potřebují vlastně eh, trochu jiné věci než lidi, kterým je 15 až 20 let a my se touto vrstvou mladých moc nezabýváme. A třetí výzva, ta se týká toho, že my musíme odpovídat na různé potřeby. Mladí lidé, kteří vychází ze vzdělání a nemají specifickou specializaci a potom lidé, kteří vlastně byli, vypadli z toho trhu a potřebují se tam vrátit. Čili to je velká sázka pro nás. Nemůžeme je pojednávat eh, jakožto homogenní skupinu. Existují prostě různé skupiny s různými potřebami. Druhý bod se potom týká e, naší velké bitvy, kterou musíme eh, podstoupit. E, ta velká bitva pro mě to znamená, že musíme e, přejít od vzdělávání, akademického vzdělávání, od akademického vzdělání Eh, ke zkušenosti, no, protože lidé nemají zkušenosti, když vychází ze škol, eh, k nové skutečnosti, eh, k tomu, kde by se prostě setkala ta, to vzdělání se zkušeností, aby se vytvořily nové kompetence. A to znamená, že ve všech evropských zemích musíme změnit osu koncepce vzdělávání a přejít od té duality, od akademického vzdělávání ke zkušenostem. A třetí bod, a tam mi vás bylo trochu líto, protože vy jste také e, zkusila se s tím vyrovnat. Tady e, Tady máme velký zmatek mezi vzděláváním mladých a mezi podporou lidí do práce. Iniciativa pro zaměstnanost a záruka pro mladý, čili ta záruka těch mladých, ta je vlastně eh, Evropský sociální fond. To je těch 6 miliard eur, ty naopak jdou do krajů, kde je víc než 20 mladých, kteří mezi 20 eh, a 25. Ale ty jsou bezprání. Tady se dělá trochu konfuze mezi těma dvěmi, mezi těma dvěmi nástroji. tato politika Just Employment eh, Initiative tak pokud to v tom nemáte jasně, tak potom v tom terénu se s tím dělá obrovská, tak se to obrovsky směšuje. Nevíte, co je iniciativa pro zaměstnanost mladých a co je vlastně záruka pro mladé. Čili tady je třeba vědět, že ta iniciativa pro mladé je jedna věc a druhá věc je prostě ta garance těch mladých. Ano, já vím, máme málo času, jenom vteřinu. A nakonec, to je poslední bod a je zcela zásadní, musíme rozvinout mobilitu ve vzdělávání. A včetně diagnostiky, ta mobilita mladých je zcela zásadní. A když hledáme ty mladé, tak tam je také třeba toto uplatňovat. Je potřeba chodit do sociálních center, do, do těch jednotlivých čtvrtí. Je třeba je propojit s těmi našimi programy. První věc je, že musíme vrátit lidem tu představu, e, kterou o sobě můžou mít. Oni jsou bez kvalifikace, bez práce a to je velmi degraduje, čili mobilita E, to je zcela zásadní, je to mobilita pro vzdělání. Děkuji, paní předsedkyně. E, děkuji, e, paní předsedkyně. A nyní bych dala slovo stínovému zpravodaji. Máme pouze 15 minut, omlouvám se za to, čili prosím vás, každý jenom dvě minuty. Je mi líto, protože eh, je to velice důležitý a zajímavý argument, ale chtěla bych ještě předat potom slovo našim pozvaným hostům, čili nejdřív zástupce sociálně demokratické frakce. Děkuji, to je pro mě potěšení, že se mohu zapojit do diskuse. Chci poděkovat Eurofoundu za zprávu, kterou si s velkým zájmem do podrobna přečtu. A děkuji panu Maskerinimu, paní Ludvinek za informativní prezentaci. Ano, to bylo velice potřebné, protože teď již eh, používáme tyto programy, tu iniciativu i záruku a je třeba mít vůbec analýzu toho, co se v Evropě s těmito dvěmi programy děje a jaké výsledky to přineslo. My již dva měsíce tady s kolegy pracujeme i e, s předřečnicí se snažíme e, protlačit návrh komise zvýšit předfinancování opatření e, z iniciativy pro mladé a takže to podle nás, proto tato zpráva je aktuální. Také je to příležitost zanalizovat co dělají členské státy, jak implementují tuto iniciativu a záruku a ty výsledky jsou dost smíšené. Víme, že služby, veřejné služby zaměstnanosti jsou někdy příliš slabé, podfinancovány nebo nejsou persa, personálně vybaveny. I často mají problémy vůbec spravovat tyto fondy a připravovat eh, dobré operační programy. A také i všichni víme, že dochází k eh, obcházení, zneužívání eh, těchto programů a e, i není e, správně garantován přístup pro osoby s postižením. To je třeba naléhavě a definitivně vyřešit. Zpráva nám pomůže nalézt správná opatření a kroky, my stále opakujeme, že pokud nebudeme eh, tyto programy řádně používat, tak to je neúcta vůči evropské mládeži. A já doufám, že nadešla chvíle, aby EU a členské státy, aby záruku pro mladé a sociální inkluzi mladých lidí na trhu práce považovali za prioritu. Všichni sice tvrdí, že to je priorita a mm, je to, figuruje to třeba v evropském semestru i v doporučeních pro jednotlivé země, ale měli bychom začít používat termín jako sociální disciplína, když reformujeme naše eh, státy. Nejenom fiskální disciplína, ale i sociální disciplína by se měla používat. Takže děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji, Brando. Žitňanský. Jana Žitňanská. Dziękuję. Także nie widzę e, Děkuji. Paní Nabajová e, zde není. Někdo jiný chce ještě e, promluvit za Alde? Takže paní Zuber. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat tady výzkumníkům z Eurofoundu za prezentaci a chtěla bych eh, na, eh, položit tři velice důležité otázky, velmi takové konkrétní, které se týkají vaší prezentace. Ta první spočívá, či se týká toho, co bylo řečeno v, prvním, eh, v první prezentaci. Tam se hovořilo o tom, že ta záruka pro mladé, eh, tam se hovoří o těch oblastech, kde by se měla aplikovat ta záruka pro mladé, jak by to mělo vypadat, například pomoc na školách, stáže, poradní služby, tady otázka mm, učňů a také mladých podniků, malých podnikatelů. Já se chci zeptat z těchto šesti oblastí, která je ta, kterou považujete a studie to zmiňuje, která je ta, která podle vás bude mít největší dopad, ve které budou, bude koncentrována nejvíce akcí v rámci těchto šesti oblastí. Kde bude těch akcí nejvíc, těchto šesti oblastí, které jsem vyjmenovala? A má druhá otázka se týká další věci. Jasné, že záruka pro mladé, a jeden z hlavních jejich aspektů spočívá v tom, že je důležité vědět, za tento mechanismus mladým lidem dovolí to, aby, za jim umožní to, aby skutečně měli nějakou jistotu do budoucnosti, aby nalezli nějaký způsob obživy, eh, stabilní způsob obživy. A ptám se vás tedy, zda vaše studie, zda je tam této studii eh, popsal nějaký výsledek eh, toho propojení eh, aplikace záruky pro mladé a skutečně toho, že mladí lidé dostali pracovní místo či nějakou stabilní pracovní smlouvu. Zda je tam skutečně nějaké propojení, tento vztah, vidíte tam nějakou souvislost. A pak taková osobní otázka. Pochopila jsem, že ve studii bylo obsaženo 11 zemí, má země Portugalsku nebyla obsahem studie. A proto se chci zeptat, z jakého důvodu protože ty kritéria byla mína z nezaměstnanosti a navýšení chudoby a veškeré ty otázky, které se pojí s chudobou, tak já bych měla prostě pocit, že vlastně by bývalo mělo být zapojeno do té studie a nebylo, tak se ptám, z jakého důvodu. Děkuji. Děkuji. E, za zelené je zde někdo přítomný? Chce někdo promluvit? Ne? Pokud nikdo již nechce promluvit, tak bych chtěla ještě předat slovo e, našim hostům, ale ještě předtím bych chtěla sama něco říci. Já, já jsem velmi skeptická k tomuto eh, programu a k těmto zárukám. Myslím si, že by stejné prostředky mohly být eh, určeny například na Erasmus, který se mi zdá mnohem účinnější. A nyní po té, co jsem si vyslechla a naše dva experty, tak eh, možná změním názor. Já opravdu vítám vaší vůli eh, provést různé studie k tomuto projektu. Ráda bych upozornila na několik prvků. Především, řekli jste, že partnerství je někdy velice e, těžké někdy navázat. A jaké konkrétní potíže e, vidíte a jak se jim vyhnout? Vy jste takhle zdůraznili e, potíže ve vzdělávání. Jaké návrhy a jaká řešení bychom mohli mít, abychom to tady zlepšili, tu situaci? Vy jste se zmínil i o nutnosti eh, strukturálních reform a jaké by to měly reformy být, eh, jak bychom to měli dělat, abychom umožnili mladým přístup na trh práce a jaké prostředky bychom mohli implementovat proto, abychom eh, usnadnili mladým život. Děkuji. Thanks a lot for your comment and question. Děkuji za poznámky a otázky. I možná to, co jsem řekl, bylo špatně vyloženo. My se zaměřujeme na věk 15 až 24. Ano, již jsme v sedmém roce krize, to znamená ti, kteří byli nezaměstnáni před pěti lety, tak se dostali teď do jiné kategorie věkové. No samozřejmě, ano. Ale ty aktivity na trhu práce se netýkají pouze této kategorie 15 až 24, ale eh, takže to znamená, to neznamená, že někdo dosáhne věku 25, že mu skončí všechny problémy. To ne a je třeba Itálie, dokonce tak ta prodloužila tu kategorii věkovou eh, pro účely záruky až do věku 29 let. A takže vidíme, že v řadě státech eh, ta kategorie od 25 do 29 také hodně trpí, eh, takže je třeba rozšířit tyto kategorie, což má samozřejmě své důsledky. A potom individualizace. E, takže individuální, individualizovaná podpora, to je klíčem pro efektivní použití rady e, té záruky, především v těch zemí, kde se dobře využívá, tak vidíte, že základní je dobře sladit e, ty potřeby té osoby s nabídkou, eh, tak aby mm, udržitelně ta osoba potom našla práci. Zde naše studie nám ukázala, jak je třeba optimalizovat eh, to propojení eh, potřeb osoby s nabídkou práce. V některých státech mm, tam mm, E, poskytovat individuální podporu, to je vlastně pro ně taková revoluce, objevují nový svět. A je třeba tedy změnit způsob myšlení, aby, se, aby všude se používal ten personalizovaný individuální přístup, který se ukázal jako nejefektivnější. a the step to move and to Je třeba tedy eh, eh, eh, vyhnout se tomu, aby se na trhu práce nevytvořily strukturální bariéry. Potom kroky, konkrétní kroky, opatření. Zde členské státy se hodně zaměřují na reformu třeba učňovského školství. A jak jsem řekl, zaměřují se na to, že i v rámci tedy e, toho e, studia, tak e, se snaží poskytovat individuální přístup k učňům. Dále, aby participace na programu začala, začíná okamžikem registrace té osoby na úřadu práce, takže my jsme zjistili, že problémem je nedostatečná důvěra v instituce a v úřady práce, nebo tedy v ty služby zaměstnanosti, protože mladí lidé tvrdí, že ty služby jejich eh, nejsou užitečné. To neplatí samozřejmě pro všechny země, ale hlavně takový názor panuje v zemích s vysokou nezaměstnaností. Takže je třeba zvýšit důvěru a ukázat, že to je užitečné zapojit se do takového programu. A nedostatečná důvěra, to je také jedna z příčin problémů při vytvoření eh, úspěšného eh, partnerství, protože ten, ty přístupy se musí opírat o vztahy partnerů, partnerské vztahy. A v některých státech to jde špatně. A potom eh, je zde, panuje taková situace, že ti partneři nejsou schopni se stotožnit s těmito aktivitami. Takže to bylo jasné i Eh, v tom projektu, který jsem zmínil jako příklad. Eh, takže vytvořit takové partnerské vztahy se eh, bylo obtížné, ale jakmile ty vztahy byly navázány, tak programy začaly fungovat efektivněji. Potom jsem hovořil o veřejných službách zaměstnanosti, ty je třeba zlepšit všude, ano a přehodnotit, zreformovat, tak jak jsem řekl, aby ten přístup k individuální přístup platil nejenom v případě mladých lidí, ale všech nezaměstnaných. A Portugalsko. Ano, poslední otázka se týkala Portugalska. Portugalsko nefigurovalo v naší studii, protože jsme měli omezený rozpočet a bohužel to nebylo v zadání. Víme, jaká je situace v Portugalsku. A tam ty míry eh, nezaměstnanosti jsou nižší než u ostatních sousedů kolem Středomoří, takže bohužel nemohli jsme Portugalsko si zvolit. Ještě dvě minuty. Velice stručně. Eh, ta věková kategorie. To je důležitá otázka to se netýká pouze toho, že lidé by měli, mít, měli by nalézt práci, ale hodně se hovoří o chudobě těch, kteří pracují, takže tady jde o to, aby jak si ten přechod od školy eh, eh, do, eh, na trh práce, aby to bylo udržitelné, aby, se, aby tam nebyl ten efekt bumerangu. Dále partnerství partnerské vztahy a holistický přístup. Ano, je třeba mít velice holistický přístup. Eh, eh, mladí lidé mohou mít různé problémy, zdravotní problémy s bydlením, s dopravou. A já si myslím, že je všechno třeba řešit zároveň, tak aby ta mladá osoba eh, úspěšně se zakotvila na trhu práce. A můžete někomu nalézt sice práci, ale on má, on má jiné problémy, nebo ona má jiné problémy a eh, z těch důvodů potom pevně nezakotví na trhu práce. Takže je vyloučena, protože z trhu práce kvůli jiným problémům. Portugalsko, nebudu hovořit o detailech, to Massimo zmínil. Ano, to se týkalo našich finančních limitací, ale jsem si jistá, že určitě eh, mládež bude pořád téma takže se jim budeme zabývat eh, a do budoucna možná se na Portugalsko zaměříme. Děkuji. Děkuji a ještě bych se chtěla omluvit eh, za omezení času, který máme. Ráda bych poděkovala všem účastníkům této diskuze, chtěla bych poděkovat tlumočníkům a zvu vás na příští na schůzi dnes odpoledne. Děkuji.